Uh, good morning, everybody. Just to let you know that, uh, Dobrý den, jenom jsem vám chtěl dát vědět, že na jednom programu byla chyba a byla tam špatná místnost, takže já vím, že ti, kteří odešli do, správ- do nesprávné místnosti, jsou na cestě a zvlášť pan Manders, který je zpravodajem pro tuto věc a má na starosti studii komise, je mezi nimi a já jsem nechtěl začínat, dokud nepřijde. Já mu zavolám na mobil Zkusím ho popohnat, abychom měli jistotu, že přijde. Omlouvám se, je mi to líto, že tady máme takovou velkou místnost, že i já a Evelyn Gebhardová jsme naproti, na opačných polech, ale jakž tak se vidíme. Znám všechny kolegy, ale jsem moc daleko, abych si mohl přečíst jména ostatních řečníků. Budeme si muset poradit. Museli jsme tu schůzi trošku přesunout vzhledem k reorganizaci tohoto týdne, protože eh, se mělo konat slyšení, které pak bylo zrušeno. Uh, Dobré ráno všem. Jsem velice rád, že Toan Menders, kdo je zpravodajkou, a také Laura Kaimling, která je stínovou zpravodajkou za EPP, že už jsou tady. Víkám také paní Gepard, která zastupuje paní Šaldemose dnes dopoledne. Je zde také pan Triantefrelidis, nevím, jestli je tady paní McClarkin. Pan Sarvini je tady. Prvním bodem na pořadu jednání je prezentace studie, a kterou, o kterou výbor zažádal. Týká se názvu textilií a souvisejících označování textilních výrobků etiketami. Máte tuto studii před sebou. Máme tady paní Kidmoze Ritz, která bude představovat tuto studii. Představí nám závěry této studie a bude odpovídat na otázky. Takže předám slovo, budete používat slajdy. Ano, Doufáme, že technologie bude fungovat. Paní Evelyn. Já se omlouvám. Eh, mě tady signalizovali eh, tlumočníci, že nemají dokumentaci a bylo by dobré, kdyby to měli a já tady taky nic nemám. Měli byste mít před sebou kopii studie. Eh, myslím si, že nikdo z nás nemá před sebou prezentaci. Ale doufejme, že slajdy budou dostupné po prezentaci.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 Kopie slajdů se rovněž rozdávají, takže zaručíme, aby tlumočníci je měli také. Takže můžeme začít. Máte všichni před sebou studie nebo slajdy v papírové podobě? Dobré ráno. Jak bylo zmíněno, byli jsme požádáni, abychom prostudovali dopady označování textilních výrobků etiketami. Studie se snažila nalézt vyrovnaný pohled na a požadavky na textilní označování. Rovněž jsme měli hodnotit pozitivní i negativní dopady požadavků na označování textilií. Požadavky na označování textilií se týkaly chemikálií, elektronického označování, označování země původu, ekologického označování a označování velikosti. A vycházeli jsme z návrhu nařízení o označování, o názvech textilích a označování textilních výrobků etiketami a toto nařízení přijala komise v lednu 2009. Zabývali jsme se dalšími možnostmi označování textilií. Naším cílem nebylo pozměnit návrh, ale zlepšit současné označování, aby tak spotřebitel měl kompletnější a přesnější informace týkající se vlastností textilií a materiálu. A to znamená, že cílem této studie bylo do jisté míry překročit současný návrh nařízení, aby se tak mohla stát základem budoucích legislativních iniciativ. Zjistili jsme, že organizace spotřebitelů a obecně eh, nesledují oblast označování textilií eh, s výjimkou chemických látek v textilích. Důvodem proto je, že eh, s výjimkou chemikálií v textilních látkách nepřipadá organizacím, že na označování textilí závisí bezpečnost spotřebitelů. Podporují ale harmonizované systémy. A organizace byly většinou pro, a kro, a pro dobrovolné označování. Jsou přesvědčeny, že povinné označování by vedlo k vysokým nákladům. Já budu hovořit o Eh, detailnějších údajích, jaké tyto náklady by mohly být. Pokud je o členské státy, bylo jasné, že systémy povinného označování by zvýšily požadavky na dohled na trh. Provedli jsme studii týkající se dohledu nad trhem v členských státech a zjistili jsme, že mnoho členských států má problémy s plněním požadavků v rámci svých rozpočtů. zavádění dalších požadavků pro dohled nad trhem by nebylo uvítáno těmito úřady, kteří nad trhem dohlíží. A pokud jde o označování většina členských států, asi dvě třetiny, mají, a s, jsou, mají vlastní režimy. A některé Nové členské státy mají povinné režimy, které se zakládají na normě ISO 3758. A celkově je podobný systém v celé Evropě. Spotřebitelé potřebují harmonizovaný režim, protože potom budou mít možnost mít stejné symboly, stejné způsoby označování v celé EU a také značky týkající se toho, jak se o oděvy starat. A pokud jde o dobrovolné systémy, společnosti se mohou rozhodnout, zda systém využijí. A, a to znamená, že jistota spotřebitele není tak vysoká jako v případě povinných systémů označování. Takže to je největší nedostatek dobrovolného systému. Organizace producentů jsou proti povinnému označování, protože se domnívají, že současný systém dobře funguje a protože očekávají vysoké náklady týkající se povinného označování. Pokud jde o testování, průmysl má obavy, že pokud by označování bylo povinné, a mohlo by to vést k tomu, že průmysl bude muset provádět ještě více testů, než v současné době provádí, aby bylo zjištěno, zda jejich produkty odpovídají legislativě. A to by mohlo být pro malé a střední podniky velice náročné. A náklady na označování většinou platí spotřebitelé. A Především pokud eh, musí být eh, textil eh, chemicky čištěn. Někdy se průmysl rozhodne věc, která by mohla být prána například na 30, ji označit jako věc, která musí být chemicky čištěna. A to představuje potom vyšší náklady pro spotřebitele. Jsou zde určité právní dopady. Hlavním právním dopadem zavedení povinného systému se týká toho, se, se týká symbolu eh, Dina. Eh, tyto symboly už jsou v Evropě využívány, ale jejich povinné využívání by znamenalo, že členské eh, státy by musely platit majitelům označování eh, DINA, aby mohli tento systém používat. To by tedy byl problém. Pokud je o chemické látky a textil, to je velice důležitý oblast pro organizace spotřebitelů. Organizace spotřebitelů se domnívají, eh, že eh, nařízení REACH neřeší tuto oblast dostatečně. Nepokrývá nanotechnologie a rovněž obsah chemických látek a v některých textilích je stále velice vysoký. Je zde tedy legislativní problém a je zde také problém s dodržováním legislativy. Organizace spotřebitelů rovněž zdůraznějí, měli, že označování není dostatečné. Může být používáno pro informování spotřebitelů o tom, co je v produktu a organizace spotřebitelů se domnívají, že spotřebitelé mají právo to vědět. Spotřebitelé by ale neměli zakládat své rozhodnutí na nepodložených informacích. A označování pomůže, ale samozřejmě neobsahuje veškeré informace. A průmysl se domnívá, že nařízení REACH pokrývá chemické látky dostatečně a že je zde spíše problém s dodržováním nařízení a že dozorčí orgány by měly produkty více kontrolovat. Náklady a pro označování by mohly vzrůst, protože by musely být provedeny další testy, tedy testy všech produktů, pokud by byl zaveden přísnější režim. A Průmysl si není jistý, zda by povinné označování přineslo přidanou hodnotu pro spotřebitele. A všichni odpovědní producenti dodržují legislativu a ti, kteří ji nedodržují, nemají problém s tím, že dávají informace, špatné informace na etikety. Rovněž se poukazuje na to, že pokud se na etiketě napíše, že je použita určitá chemikálie, často spotřebitelé nevědí, co tato chemikálie znamená. A pokud jde o eh, elektronické označování, a jejich hlavní přínos eh, pomocí eh, radiové frekvence. Zdá se, že, další, že je potřeba dále rozvíjet technologie, aby došlo eh, ke snižování nákladů, protože náklady na eh, čipy tohoto druhu jsou eh, vysoké. Na samotný čip jsou nízké, ale celkově by náklady byly vyšší. Přínos pro spotřebitele je stále ještě nejasný. Hlavním problémem využívání těchto čipů pro spotřebitele je otázka soukromí. Organizace spotřebitelé mají obavu, že by bylo možné vyhledávat spotřebitele a tlačit je k dalšímu nákupu na základě jejich předchozích nákupů. Pokud jde o vícejazyčné označování, zdá se, že zatím bylo předloženo málo stížností což naznačuje, že současný režim je pro spotřebitele přijatelný. Organizace spotřebitelů by byly pro povinné vícejazyčné označování pro všechny typy etiket, ale uznávají, že z velké části spotřebitelé nejsou ovlivněni negativně současným spistem. A průmysl souhlasí se současným systémem. Současná strategie je poskytovat informace v jazyce eh, trhu, kde se věc prodává. Náklady pro podniky většinou souvisí především s etiketami. Pokud jde o zemi původu, a tím jsme se také zabývali, už se o tom hodně diskutovalo, eh, Odráželo se to v návrhu nařízení komise z roku 2005, které až, ale ještě neodsouhlasila rada. Přínos a pro spotřebitele označování země původu je omezený na lepší informace. Nepředstavuje to žádné nebezpečí pro spotřebitele. Ale označování země původu podle toho, kde věc byla naposledy upravená, nemusí být adekvátní. Například eh, velká část košile může být vyprodukována v Číně, než je nakonec eh, dokončena eh, v jiné zemi. Takže by zde bylo označení až té poslední země podle současné definice. Pokud jde o přínos pro podniky, Dochází zde k částečnému zlepšení konkurenceschopnosti evropských producentů v rámci jednotného trhu, protože spotřebitelé často mají, preferují produkty, které pocházejí ze členských států před eh, importovanými produkty. Existují zde ale eh, různé názory v rámci podniků eh, mezi členskými státy i uvnitř členských států a to, tento postoj závisí vždy na pozici dané společnosti na trhu. Náklady, pokud jde o označování, a sledování a produkčního řetězce a také pokud jde administrativní kontrolu, a tyto náklady by mohly vzrůst a to může ovlivnit konkurenceschopnost importérů je pravděpodobné, že takovéto náklady by byly předávány dále spotřebiteli. Pokud jde o ekologické označování, Organizace spotřebitelů se domnívají, že spotřebitelé se o tuto oblast stále více zajímaví, zajímají. A toto označování poukazuje na to, že v oblečení nejsou žádné chemikálie a že podporují ehm, životní prostředí, pokud si koupí takovéto produkty. Ovšem, ovšem pro získání ekologického označení ehm, je třeba určitých nákladů, je třeba provést inspekce aby se zajistilo, že společnosti skutečně dodržují požadavky týkající se tohoto označování. A takže z hlediska průmyslu je třeba, aby poptávka spotřebitelů v této oblasti vzrostla, aby podniky do této oblasti začaly více investovat. Poslední oblast, kterou jsme se zabývali, je oblast označování velikostí. Harmonizace velikostí vychází z, dobrovolného, z dobrovolné normy EN 13402. Je to ale dobrovolná norma a to znamená, že stále ještě existují různé formy označování velikosti. Z pohledu spotřebitele to nepředstavuje velké obavy, tedy to, že označování velikosti je různé. A pro spotřebitele je normální zeptat se v obchodě, jakou velikost si mají koupit. Ale pokud jsme se jich eh, zeptali, potom říkali, že přeci jen by upřednostňovali harmonizovaný systém. A průmysl poukazuje na to, že je třeba, aby existoval eh, právní systém nebo aby existovala legislativa, aby tak došlo k harmonizaci. Většina organizací podniků podpořila takovýto systém, navzdory tomu, že měli pocit, že by to přineslo, přineslo relativně vysoké náklady. Jedná se především o přechodné opatření, kdy by bylo potřeba mít dva paralelní systémy. Zároveň by bylo třeba, aby proběhla určitá kampaň, která by informovala spotřebitele, jak využívat nový systém. Na závěr bych chtěla říci, že chemické označování je nejdůležitější oblastí, kterou je třeba řešit z hlediska spotřebitele při nejmenším. Tato oblast se týká zdraví spotřebitele. Ostatní oblasti eh, mohou eh, komplikovat život spotřebitele, pokud nejsou harmonizovány, ale nepředstavují tak velký problém. Děkuji. Um, <coughs> um, Děkuji. Jak víte, Včera večer tento výbor měl eh, konferenci, videokonferenci z Paříži eh, se simultánním překladem. No a eh, zdá se ovšem, že nyní máme trošku potíže s připojením počítače tady do systému zamítání, no ale tak snad se to zlepší. No, nicméně my jsme tady tu prezentaci dostali alespoň na papíře. Eh, vy jste nám ale nic neřekla o vaší organizaci. Eh, možná, kdybyste se mohla tak trošku představit. Samozřejmě, Rumble Management Consultants, eh, to je konzultační firma, která se zabývá vyhodnocováním a studiemi zejména pro eh, veřejnoprávní organizace, mimo jiné pro Evropskou komisi, Evropský parlament a zejména také pro národní, vnitrostátní veřejné orgány v Německu, Dánsku, eh, Švédsku a Norsku a máme už velmi eh, dlouhé, velké, bohaté zkušenosti s posuzováním dopadu a vyhodnocováním. Tak eh, já eh, myslím, že to bylo užitečné, no bylo by dobré, kdyby to bylo v našich podkladech by default. V ní se dostane na naše zpravodaje a stínové zpravodaje ale musíme si pospíšit, poněvadž nás čeká další prezentace, takže eventuálně eh, budou vaše dotazy, pokud se nedostane čas, eh, zodpovězeny potom písemně. Teď dám slovo kolegovi Mendersovi, který je naším zpravodajem. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za eh, prezentaci vaší studie. Eh, dá se říct, že tato studie eh, zatím není příliš detailní, ale to odpovídá času, který jste na to měli. Pro mě je důležité to, co si přejí spotřebitelé a co si přejí dodavatelé. A já to vnímám tak, že my se musíme rozhodnout, jakým směrem se vydáme. Já mám několik otázek, vlastně eh, dvě hlavní otázky, jinak by bylo samozřejmě mnoho. Já se eh, domnívám, eh, že ty piktogramy podle Genetexu, eh, tam jste nehovořila o, příliš o nákladech, ale oni jsou ty symboly chráněné duševním vlastnictvím Eh, dá se říci, nebo zabývali jste se tím, jaké jsou eh, tyto náklady? Byly by eh, vyšší než dnes, protože spotřeby, respektive výrobci, kteří by používali tyto symboly, by museli platit za autorská práva, čili kdybychom jim to nařídili. Dále označování velikostí. Vy jste říkala, že spotřebitelé Eh, na národní úrovni to nevnímají jako problém, ale eh, rozrůstá se prodej po internetu a tam by ten problém skutečně mohl nastat, eh, protože tam by spotřebitelé skutečně chtěli jednotné označování velikosti a taktéž výrobci, kteří prodávají na internetu po celé Evropské unii. Poněvadž Eh, výrobci už tedy vyrábějí pro Evropu, nikoli třeba pouze pro Itálii nebo podobně. Eh, vy říkáte, že eh, si to vyžádá čas, než si zvyknou nebo než přeškolí jak dodavatelé, tak spotřebitelé. Eh, na mm, nějaké eh, nové eh, jednotky, třeba, že bychom měli evropské označování velikostí bod a oblečení. Čili jak myslíte, jak dlouho by asi trvalo, než bychom přeškolili spotřebitele na jednotné evropské systémy? A dále když prodáváme po internetu, tak tam jsou specifické e, požadavky, třeba e, e, ve vaší studii toho možná není mnoho, ale vy jste se o tom zmínila je to schudná cesta, že by třeba Evropská unie měla webovou stránku, eh, která by poskytovala informace, které dají jistotu jak dodavatelům, tak spotřebitelům. abychom eh, v podstatě nemuseli eh, zabalovat obrovským množstvím informací jednotlivé spotřebitele. Dobře, eh, já jsem si všiml, že se děláte poznámky, tak eh, vezmeme ještě další otázky eh, a potom odpovíte najednou. Paní Gebhard za paní Šaldemosu. Ano, děkuji. <clears throat> Paní kolegyně bohužel musela domů. K té otázce nákladu, jak řekl pan Mendes, já bych se ještě připozeptala na toto my máme, na jedné straně by byly náklady na harmonizaci, na druhé straně ovšem to, že se musí eh, označovat eh, jinak pro různé členské země, tak to jsou taky náklady navíc. Čili ano, tady ty nové náklady by mohly být vyváženy odpadnutím nákladů, které máme dnes. Eh, k tématu harmonizace. Když se na to dívám z hlediska ochrany spotřebitelů a vnitřního trhu, Eh, pak eh, mě z toho vyplývá, že my skutečně musíme zde harmonizovat, poněvadž chceme, aby spotřebitelé mohli nakupovat všude a to znamená, že jde jak o podobu etiket, tak jde také o velikosti. Jestliže chci něco nakoupit na internetu, tak eh, chci mít jistotu, že to, co si koupím, že mě to taky sedne a že to nebudu muset odesílat zpátky. Eh, a s tím mi vzniknou další náklady. V Německu třeba ne, to spotřebitel náklady nehradí, ale jinde ano. Dále jste řekla, že dobrovolné systémy eh, pokynů k údržbě eh, by nemusely být dobré pro spotřebitele. Můžete to prosím ještě nějak znázorně nebo rozvést? Já musím říct, že mně už se stalo, Eh, že na pokynech k údržbě bylo napsáno pouze čistírna, ale mm, řekla mě prodavačka, že sice je tam napsáno čistírna, ale že se nic nestane, když si to doma vyperete. A já jsem to zkusila a byla to pravda. Čili to je důležitá otázka. Eh, prostě potřeba bychom tam mít systém, tak eh, aby tam byly uvedeny všechny možnosti údržby. A to by, myslím, mělo smysl. Eh, třetí bod. Eh, informace o zemi původu. Vy jste zde eh, uvedla argument, který se mně příliš nelíbil, a sice to bylo protekcionistické zdůvodnění, kdy říkáte, že lidé chtějí vědět, odkud to je a když to budou vědět, tak raději si koupí evropské produkty než jiné. Já bych tomu měl dodatečnou otázku, nakolik jsou z jiných důvodů spotřebitelé zainteresování eh, získat tyto informace. Mohou to být ekologické otázky, sociálně etické otázky. Víme, že v některých zemích se zneužívá práce dětí a lidé tedy nechtějí kupovat tyto produkty, ale v tom případě potřebovali vědět, eh, odkud to zboží pochází. To by mě také velice zajímalo, zda, se, zda jste zkoumali toto. Děkuji. Mnohokrát děkuji, paní Gavardová. Sì, grazie mille. Io mm, volevo sottolineare... grazie, qui. jak už říkali jiní řečníci. Já bych chtěla zdůraznit, že naším cílem je harmonizovat, ale současně také zjednodušovat označování. Rozhodně nechceme působit problémy našim spotřebitelům. Studie ukázaly, že spotřebitelé by chtěli, aby označování v podstatě zůstalo tak, jak je. A říkám to proto, protože i mně se často stává, že buď vidím označení, které je strašně dlouhé a složité, takže tomu člověk prostě nerozumí. No, já myslím, že oba aspekty musíme mít na paměti. Když je označení moc složité, tak tomu lidé vůbec nevěnují pozornost, takže to vlastně nemá smysl. Některé, někteří lidé mají problémy se čtením z fyzického hlediska, anebo jsou tam velice složité, velice konkrétní, specifické informace a člověk by potřeboval vysokou chemickou školu, aby to pochopil. A vícejazyčné označování? To musíme ještě trošku ujasnit. Já myslím, že spotřebitelům se moc nebude líbit, když budou mít hodně dlouhé a složité etikety, jenom protože to musí být v každém jazyce. A možná, že to bude jednodušší pro společnost, která to oblečení vyrábí, protože to nebude muset no, označovat pro každou zemi zvlášť. Jednotnost velikosti. Já jsem Italka a proto si myslím, že v naší zemi je jeden z nejsložitějších systémů, pokud jde o jednotnost velikostí. Oblečení, které se pro nás vyrábí, to je jako umělecká díla, proto je opravdu těžké získat podrobné informace. A proto musíme také uvažovat o vývoji elektronického obchodování. Pokud si chcete koupit armády, jdete k ním do obchodu, ale můžete to samozřejmě udělat i online a na tom se ještě musí zapracovat. A poslední připomínka k zemím původu. V Itálii je to hodně otevřená debata, mnohem víc než v jiných částech Evropy. Protože my tak trošku vyčkáváme. Já myslím, že etiketa vám nemusí říkat, jaká je země původu z hlediska poslední země, kde byl oděv sestaven. Já, když budu vyrábět textilie v Číně a potom je pošlu do Itálie, a dám tam jenom zip a knoflíky a napíšu tam vyrobeno v Itálii, o to přece nejde při označování původu. A proto se ptám, jestli je nutné zajistit vysledovatelnost i pro oděvy, A nebo co by tam vlastně mělo být? Země původu, vyrobeno v jaké označení? Já myslím, že vaše zdůvodnění zemí původu není vhodné z hlediska italského práva. Někdy je nutné uvést původ výrobku z bezpečnostních důvodů. A nejde jenom o hospodářskou soutěž. Protože některé výrobky, které jsou označeny jako vyrobeny v Číně, nemusí být bezpečné. Nemůžete mít jistotu, že v Číně provedli stejné bezpečnostní testy jako v Evropě. Paní Rille? Děkuji. E, taky mám řadu otázek. Za prvé, proč? E, e, proč e, Tady e, hovoříme totiž o relativně technický e, návrh pro to, abychom mohli Eh, také nové látky, nové materiály eh, eh, co nejrychleji postihnout. Ale já myslím, že když to budeme dělat tak, jak to děláme teď, tak se nám to nepodaří dostatečně rychle uvádět do praxe a to označování země původu tak to bude obtížné, tím to ještě zpomalí a určitě to zasekne v radě. Takže otázka je, co vlastně můžeme tady eh, udělat rozumně, tak abychom nespůsobovali eh, prodlení. K jednotlivým bodům nyní. K chemickým látkám tady mě chybí otázka alergenů je dobře, že je tady nanotechnologie, REACH tady zmiňujete, to je v pořádku, ale opravdu ty alergeny, ty mě tady opravdu scházejí a to se velice silně dotýká spotřebitelů. Pokud se týče elektronického označování, je dobře, že poukazujete na problematiku, problematiku ochrany dat, ale také mě trošku chybí e, užitná hodnota. Co z toho budou mít spotřebitelé, e, kteří Eh, spotřebitele a kteří eh, řekněme, které čistírny se nejdříve podívají na internet, než se začnou zabývat čištěním nějakého oděvu. Čili eh, momentálně tady se prostě jakási zodpovědnost, která patří výrobcům, eh, tak se přenáší na spotřebitele. Eh, čili já si myslím, že všechny informace by měly být přímo na tom oděvu a ne, aby to člověk hledal někde po internetu. To byly ty hlavní otázky. Eh, dále je to tedy ta otázka prosaditelnosti toho, aby se označovaly alergeny a také elektronické eh, označování a eh, smysl pro spotřebitele. A možná ještě jeden bod. Eh, ta složitost pokynů k údržbě v zásadě jsou také spotřebitelé, kteří jednoduše prostě odnášejí oděvy do Eh, čistírny a tam, když to vyčistí špatným způsobem, no tak má nárok na nějakou tu, eh, nějaké to odškodnění, že? Děkuji. Dobře. Máme tady ohromný seznam odpovědí, teda otázek a možná, že některé odpovědi budou muset přijít později, nicméně chtěl jsem dát všem příležitost. Paní Meklárkinová. Děkuji za prezentaci, zjištění z vaší studie. V našem regionu East Midlands jsme mývali úžasný textilní průmysl. Bohužel už to není, jak to bývalo, přestože textilní průmysl tam pořád ještě tak trošku je. A jako u řady věcí, které projednáváme v tomto výboru, jde o to, abychom zajistili správnou rovnováhu mezi podporou pro průmysl a ochranou spotřebitele. A samozřejmě je zásadní, abychom měli etikety, které jsou jasné, ve kterých je všechno, co spotřebitel chce vědět, zvlášť pokud je o alergeny, ale varovala bych před zahlcováním informacemi, protože pak bude spotřebitel jenom zmatený a je to zátěž pro průmysl. Musíme se tedy zaměřit na to, co je podstatné a které informace jsou zásadní pro spotřebitele, aby byli maximálně spokojení s výrobkem, který si koupí ale abychom také nevytvořili přílišnou zátěž pro průmysl a nezvyšovali náklady. Takže moje otázka souvisí s tím, jestli jste se ptali Združení spotřebitelů, se kterými jste mluvili, jestli jsou jejich spotřebitelé ochotní zaplatit víc, aby dostali tyto informace. A nedokáže odolat. V EU větší, většinou mluvíme o tom, že máme jeden recept na všechno, ale u této věci to rozhodně neplatí. Mnohokrát děkuji. Výborná otázka. Ne, děkuji předsedo, pane předsedo, já nepotřebuji nic a pan Salvini, já vím, že ten chce něco říct, protože ho to velmi zajímá. Ano, děkuji. Navíc k tomu, co už jsme slyšeli, já bych řekl, že se chceme přidržet etiket, nechceme knihy. Příliš velká specializace nikoho nezajímá. Týká se to Itálie, ale nejen Itálie, má to zásadní význam. Nemůžeme mluvit o označování, aniž bychom tam měli zemi původu materiálu, ze kterého je to vyrobeno, a také zemi, ve které to bylo zpracováno. Chemické látky a složeniny mohou zajímat nějakého odborníka, ale ne člověka, který si to půjde koupit do obchodu země, ze které pocházejí suroviny a země, kde se to zpracovávalo. To je důležité. Já nesouhlasím s některými předřečníky, kteří říkali, že to nesmí být moc složité, protože když to bude moc složité, stejně to nikomu nepomůže. Děkuji. Uh, no krát děkuji, kolegové. Já jsem si velice vědom toho, kolik je hodin. Začali jsme sice pozdě, ale máme další slyšení. Možná, že dáme chvilku času na odpovědi a chápu, že možná neodpovíte na všechno, ale možná byste nám mohla poslat i něco písemně u některých těch věcí. Nicméně, alespoň některé ty klíčové věci, to by bylo dobré. Ano, děkuji. Já vám ráda pošlu něco písemně. Odpovědi na všechny otázky. Krátce tedy. Náklady na označování pokynů o údržbě Víme, že jsou tady rozdíly mezi členskými státy, pokud je o to, jaké poplatky se platí a já myslím, že se to musí znovu projednat s Genatexem. Musí být nějaký povinný systém. Pokud jde o webové stránky pro harmonizaci, o tom jsme uvažovali a zjistili jsme, že informace poskytované přes internet se dají využít jako doplňkové informace, jako doplňkový zdroj. Ale ne všichni spotřebitelé mají přístup k internetu a nebo neumí používat internet, takže to samo o sobě nestačí a někdy potřebujete tu informaci i v místě prodeje, například pokud je o fyzický obchod. A ještě bych upřesnila tu otázku země původu. Naprosto souhlasíme s tím, že musíme být schopni vysledovat nějaký oděv. Já jsem měla na mysli jenom současnou praxi. V současné době se eh, jako země původu rozumí ta poslední země, kde došlo k nějaké podstatné úpravě oděvu. A to nemusí spotřebiteli stačit, jak jste správně říkali. Někteří spotřebitelé možná budou chtít vědět, jestli je výrobek třeba z textilí vyrobených v Číně. abychom zajistili dodržování předpisů. A pár slov k alergenům na straně 80 té naší zprávě máme, nebo na straně 18. Co tady ještě bylo? Jestli by spotřebitelé byli ochotní zaplatit víc za to, že dostanou informace, to platí pro chemikálie, protože to se týká lidského zdraví ale možná to nestačí. Možná, že i v tomto ohledu bychom se měli podívat na legislativu. A také naprosto souhlasím s tím, že spotřebitelé nechtějí knihy, nechtějí číst dlouhatánské etikety, kterým vůbec nerozumí, je tam toho moc a stejně ty informace nepochopí, takže s tím naprosto souhlasím. Tady potřebujeme určité priority. Děkuji. Já bych vám rád mnohokrát poděkoval za to, že jste mezi nás přišla. Já myslím, že tato zpráva je výborný stroj informací, to bylo také úmyslem, ale bylo by tady dobré, kdybyste nám ještě dala další odpovědi. Já myslím, že nám to v práci hodně pomůže. Chcete něco dodat, nebo to můžeme uzavřít? Vzhledem k tomu, kolik je hodin, na příštím zasedání se zeptám stínových zpravodajů, co chtějí dělat dál. Mezi tím dostaneme ty další informace a já myslím, že teď to můžeme uzavřít, protože vlastně pospícháme. Ano, jsem si jistý, že naše odbornice přijde i na vaše zasedání a dostanete další informace, takže mnohokrát děkuji. Takže přejdeme na prezentaci o dvou dalších studiích. Budeme mít málo času, takže já myslím, že se chceme zaměřit a já jsem hledal paní Rile, protože to jsou její studie. Ona odešla na chvilku. Je tady? Pokud je paní Rýle venku, měli bychom zjistit, jestli tady opravdu vlastně ještě je. Nicméně jsou to dvě studie komise o veřejných zakázkách. První bude zřejmě studie o dopadu Lisabonské smlouvy, je to tak? A paní Rosenkerte vystoupí s touto prezentací, doufám, že jsem to správně vyslovil. A pak tady máme ještě další dokument o koncesích. Ano. A to bude paní doktorka Ann Karolin Seidlerová. Vy jste obě z právnické kanceláře Frice Vike Takže já myslím, že vezmeme si ty prezentace obě za sebou a potom dáme prostor na otázky, ale jak víte, máme tady ještě slyšení, určitě na ní můžete zůstat, ale je možné, že zpravodajka se s vámi bude chtít ještě později spojit. Takže paní doktorka eh, Rosenkriterová, kdybyste mohla začít, kolegové by měli mít kopii tohoto dokumentu a já musím říct, že je to rozhodně nevítaná harmonizace, že všechny zprávy vypadají stejně. Už jsem na to poukazovala, já myslím, že by bylo lepší, kdybychom měli něco, co nám aspoň trošku napoví, jaký je obsah. Nicméně máte dvě zprávy, které vypadají úplně stejně, ale každá je jiná. Okay. Thank you very much. Um... Děkuji. Začneme krátkou prezentací našich zjištění předtím, než začneme s diskuzí a s otázkami. A když jsem připravovala dokument o dopadu Lisabonské smlouvy v oblasti veřejných zakázek, Analyzovali jsme materiální změny, pokud jde o zadávání veřejných zakázek. S tím souvisí otázka, zda Lisabonská smlouva působila nějaké změny v oblasti procedur. A my jsme se zabývali tím, zda zde existuje dostatek právní eh, jistoty pro eh, osoby zahrnuté do zadávání veřejných zakázek. A velice zásadní je definice cílu Unie v článku 3. A společenství se soustředí na volný trh a na všechny jeho aspekty, pokud jde o hospodářskou soutěž a volnou hospodářskou soutěž. Volná hospodářská soutěž jako princip má rovněž vliv na zadávání veřejných zakázek. To bylo v minulosti někdy kritizováno, v tom smyslu, že otázka hospodářské soutěže nezvažuje dostatečně někdy kontext veřejných úkolů Nová definice rozšiřuje cíle společenství, zavádí také sociální aspekty. Ty mohl být, mohou být nyní začleněni také v širším významu. Toto nové znění ale nesmí být chybně interpretováno. Nesmí se zapomínat na ochranu hospodářské soutěže. Ustanovení v protokolu 27 jasně říká, že ochrana volného trhu je důležitým aspektem a to souvisí také se zadáváním veřejných zakázek. Další slide, prosím. Podle našeho názoru jedním, jednou z nejdůležitějších změn v důsledku Lisabonské smlouvy je změna v místní a regionální samozprávě. Zde se jedná především o protokol o službách veřejného zájmu. A to jsou služby, které členské státy organizují na místní úrovni. Mnoho let se diskutovalo o tom, jak zde vyřešit problém mezi zadáváním veřejných zakázek a potřebou místních samozpráv, aby se rozhodli sami, jak naplnit své úkoly. Místní orgány si často stěžují, že legislativa o zadávání veřejných zakázek je není v jejich prospěch a že si nemohou rozhodnout, jak nejefektivněji jednat. Je třeba uvědomit si, že Evropská unie už nyní se netočí zády k potřebám těchto místních samozpráv. Je třeba rozšířit možnost specifických forem, jak a plnit veřejné úkoly, například formou spolupráce mezi veřejnými organizacemi. Další slide. Eh, rozhodnutí Evropského soudního dvora v poslední době eh, rozhodlo následujícím způsobem. V rámci koditel bylo rozhodnuto, že místní orgány mohou spolupracovat s jinými místními orgány a při zadávání veřejných zakázek. Toto rozhodnutí Koditel vycházelo z jurisdikce, pokud jde o vnitřní výjimku. Případ Stadtreinigung Hamburg ale přinesl naprosto nový funkční přístup, který se soustředil na koordinované plnění veřejných úkolů. To je něco zcela nového a podle našeho názoru to bylo silně ovlivněno změnami v důsledku Lisabonské smlouvy. Soud vždy eh, rozhoduje ve specifických eh, případech a nyní se diskutuje o tom, jaké podmínky je třeba změnit, aby eh, mohla existovat výjimka pro eh, spolupráci mezi veřejnými úřady. A podmínkou je, že to zahrnuje pouze veřejné úřady, že zde musí jít o spolupráci, a nikoli o nějaké Eh, nějakou práci za úplatu, eh, je také nutné, aby se tato spolupráce soustředila na veřejný zájem a rovněž zde nesmí být eh, žádné zvýhodnění pro soukromé podniky. Pokud jde o procedurální změny, samozřejmě nejdůležitějším aspektem je uznání regionální a místní úrovně také s ohledem na subsidiaritu. V oblastech, které spadají do exkluzivní kompetence Evropské unie, tam neplatí tento systém subsidiarity. Je ale třeba podívat se na to, jak toto souvisí s některými opatřeními pokud jde o služby veřejného zájmu, je zde určitá, určitá změna v článku 14 Lisabonské smlouvy. Je zde nebezpečí přehnané regulace. V rámci tohoto článku se ale nejedná o nějakou e, širokou kompetenci, takže podle našeho názoru tyto obavy nejsou opodstatněné. nová ustanovení a povedou k modifikaci interpretace existující směrnice o zadávání veřejných zakázek. je zde nová interpretace týkající se toho, kdy ehm, zadat eh, smlouvu za úplatu na rozdíl od eh, bezúplatné spolupráce. rovněž Eh, jsou nová ustanovení týkající se možnosti evropského zákonodárce eh, vybrat si eh, integrovanější přístup v případě budoucí modifikace zadávání veřejných zakázek. Otázka ale je, jak reagovat v případě protichudných cílů. Pokud jde o materiální aspekty, podle našeho názoru posílená samozpráva povede k větší možnosti spolupráce na místní a regionální úrovni. A pokud jde o kritéria životního prostředí, myslíme si, že zde může být potvrzena e, judikatura Evropského soudního dvorva. Samozřejmě je nutné, aby se životní prostředí zohledňovalo při zadávání veřejných zakázek. Užívání sociálních kritérií podle našeho názoru bude v budoucnu snažší, Ovšem možnosti těchto kritérií a jejich omezení nejsou do posud jasná. Existují zde určité nejasnosti, pokud jde o využívání sociálních kritérií. Interpretativní sdělení by v tomto případě bylo velice užitečné, tak jak už tomu bylo v případě kritérií týkajících se životního prostředí. bylo by možné eh, zintenzivnit některá opatření, pokud jde o sociální kritéria. Pokud jde o spolupráci mezi obcemi, existují zde určité možnosti, ale zároveň určité limity. Otevřely se zde další možnosti této spolupráce. Je zde ale určitá nejistota. Je možné počkat, eh, až v následujících letech Evropský soudní dvůr učiní některá rozhodnutí a tak stanoví určité limity této spolupráce. Eh, do té doby zde ale existuje nebezpečí, že obce budou mít obavy využívat spolupráce kvůli tomu, že limity této spolupráce nejsou jasně stanovené. Jakékoliv pokyny, ať už formou interpretativního sdělení nebo kvůli důležitosti eh, formou určité modifikace směrnic. Takovéto kroky by určitě pomohly pro pomohly osobám, které se zabývají zadáváním veřejných zakázek. Děkuji za pozornost. Děkuji za velice jasnou prezentaci. Já se domnívám, že zde bude hodně otázek. Jsme v první části našeho slyšení. Většina našich expertů už asi slyšela, už asi zná vaši prezentaci. A první část je, eh, první část naší schůze se má týkat eh, rozhodnutí Evropského soudního dvora a tím zda nejasnosti vyřeší. Já doufám, že budete, eh, že tady s námi zůstanete celé dopoledne a že případně budete moci přispět i později do diskuze. Dále zde máme prezentaci týkající se konce, koncesí, takže bych eh, požádal eh, paní Seidler o její prezentaci. Vypadá to, že technika funguje. Děkuji. Já také jsem velice ráda, že tady mohu být a předložit vám výsledky naší studie. Já budu hovořit o koncesích, koncesních smlouvách, což je velice zajímavé téma a už léta se o tom poměrně bouřlivě diskutuje. Tedy o tom, zda je třeba eh, upravit toto pole koncese nějakým legislativním způsobem. A to také v souvislosti s partnerstvím veřejného a privátního sektoru. O tom se jste hovořilo loni. Zaměřme se mm, krátce na definici Eh, tak my máme koncese na provedení prací a na eh, služby. Eh, koncese to je vlastně stejná zakázka jako zakázka na provedení veřejných služeb, ale liší se v tom, že je zde výhradně právo využívat této práce nebo využívat této práce v souvislosti s platbou. Tady vidíme mm, na příkladu železnici, tedy její výstavbu a provoz. E, v případě koncesí na služby, tak to může být třeba nějaký místní e, sportovně kulturní zařízení, e, které je v podstatě veřejné, ale provozováno a vystavěno soukromou firmou. Čili ta definice je velice široká a důsledkem může být, nebo možná je to, že existuje e, značná míra právní nejistoty ohledně koncesí vůbec. Když jsme zpracovávali tuto studii, e, položili jsme si otázku, proč vlastně se na koncese vůbec vztahuje specifický režim. A de facto nedošli jsme k žádnému výsledku. Je to z důvodu flexibility, nebo jsou zatím nějaké politické důvody, nevíme. U první směrnice o službách eh, byl návrh na eh, expresní eh, ustanovení pro oblast koncesí, ale bohužel vlastně se tam nakonec nedostali, protože rada je zrušila a důvodem bylo to, že v českých zemích jsou tyto koncese uspořádány, upraveny velice rozmanitým způsobem, takže se to vymazalo a hotovo. Jak je to se stávající legislativou? V současné době platí eh, definice podle směrnice pro veřejný sektor 2004-18. Dále máme nařízení o veřejné dopravě, tam se také nacházejí určitá pravidla pro koncese. Dále máme principy smluv a dále máme interpretativní sdělení, tedy vysvětlující sdělení komise. Čili je to tady taková jaká asi e, drůza různých pravidel a členské země se s tím musí nějakým způsobem vyrovnat. A důsledkem je to, že máme problém při rozlišování mezi veřejnými zakázkami a veřejnými koncesemi. Není tady jasný předepsaný postup a v jednotlivých členských zemích existují vnitrostátní pravidla a neexistuje tady žádná jednota, jak je používat. My jsme si tady zaměřili na již existující výnosy Evropského soudního dvora. A pokud se týče koncesí na provedení prací nebo na dílo, jsme de facto nenašli žádný případ, který by se detailně zajímal, zabýval právě touto problematikou. Čili snad eh, někdy v budoucnosti my máme několik názorů Evropského eh, soudního dvora z nedávné doby, ale eh, skutečně nějaký vzorový případ nemáme. Jinak je to u koncesí na poskytování služeb. Tady se hodně rozlišuje mezi veřejnými zakázkami a koncesemi. A když se podíváme na jednotlivé případy, opět zjišťujeme, že je tady žádné, že tady chybí eh, konzistentní důsledné rozlišování mezi nimi, zejména pokud se týče toho práva využívat. A eh, třeba v případě Pach and Brixen eh, tady Evropský soudní dvůr eh, řekl, že eh, právo využívat znamená také nebo zahrnuje v sobě eh, riziko vyplývající z provozování služeb. Dále ve dvou nedávných případech ortopedy technik a Konvase, tak tady je zajímavé, že Evropský soudní dvůr těmto případům eh, zejména oblasti rizika, eh, přistupoval úplně jinak v jednotlivých případech. Eh, je to tím, že se tím zabývaly různé senáty, takže každý senát soudního dvora k tomu přistoupil jinak. Další bod je to, že neexistují žádná jasná pravidla o tom, jak dohlížet nad eh, koncepcí poskytování služeb. Opět Evropský soudní dvůr se odvolává pouze na aplikaci obecných principů, jenomže co to vlastně znamená. Takže když se tedy zaměříme na Eh, zdroje, jako jsou již vyřešené případy soudního dvora a podobně, eh, je vidět, že eh, tady skutečně je třeba s tím něco udělat. Můžeme se zeptat, existuje právní jistota? Možná, že kdybychom ji měli, tak bychom přišli o část konkurence schopnosti nebo vůbec konkurence. Není tady jistota ohledně investic a tak dále. Existuje eh, řada věcí, které je třeba zvážit, eh, než eh, se rozhodneme, co vlastně, jak tuto oblast vyřešit. Jedna z možností by mohlo být opět vysvětlující sdělení, ale možná, že to nepostačí. Eh, poněvadž to sdělení pouze shrnuje a vysvětluje stávající případy a stávající legislativu, ale eh, pořád ještě nedodává, nevnáší do věci právní jistotu. Další možnost by mohly být eh, projekty, které se týkají převodu rizika. Problém je to tehdy, že eh, se na začátku neví, jaký vlastně bude přesně výsledek eh, toho koncesního režimu. Eh, na druhé straně my máme určitě už ve stávajících směrnicích postupy při zadávání veřejných zakázek a možná, že tyto by se mohly také stahovat do jisté míry na koncese. Eh, další možnost je eh, řešení úplně mimo směrnici o službách. Problém je v tom, že hm, tady máme určité rozlišování a to dělalo problémy v předchozích eh, případech, čili to rozlišování mezi veřejnými zakázkami a veřejnými koncesemi. Další otázka je zda skutečně potřebujeme úplně nové postupy, jestli potřebujeme novou legislativu a jestli tato legislativa eventuálně povede k lepší právní jistotě. To jsou otázky, které je, které je třeba si klást. A třetí možnost by byla regulovat koncese v rámci stávající směrnice a přitom zajistit, aby stávající postupy byly také vhodné pro koncese. Eh, například je to eh, vyjednávací postup a postup dialogu. Eh, jasnou výhodou by bylo, že už by se nemuselo rozlišovat, měli bychom prostě jednotná, jasná pravidla dána jedním textem. Další ovšem možnost je, že by se změnily, eh, součas, změnila současná praxe a eh, došlo by možná k nedůslednosti při aplikaci těchto nových pravidel. Eh, tak já doufám, že jsme vám tímto poskytli určité argumenty, které vám pomohou rozhodnout, zda regulovat nebo neregulovat koncese do budoucna. Děkuji vám. Děkuji vám. Já si myslím, že Obě tyto prezentace byly velice jasné a nastínili tady eh, řadu významných problémů, eh, na kterých zajisté pracuje paní Rühle. Tak a jak jsem řekl, musíme eh, začít s dalším slyšením včas, čili máme zhruba 15 minut na otázky poslanců ale potom se můžeme ještě k tomu vrátit. Také vítám pana Vlasáka, který je zpravodajem eh, stanoviska pro regionální výbor. To je velice vítané, poněvadž eh, hodně eh, problémů, které vyplývají z Lisabonské smlouvy, se týkají také místních orgánů, takže já jsem rád, že ho a tady vidím a já tedy vítám ještě do pana Vlasáka a Eh, teď ale dám slovo stínovým zpravodajům. Také pan Engel je tady. Ano, v druhé řadě. Ano, já jsem ho přehlédl eh, v tomto sále. Pan Engel je tady, takže jsou tady všichni čtyři, všech pět eh, stínových zpravodajů, takže můžeme se do toho pustit. Já jsem měla možnost už přečíst vaší studii, ačkoliv jsme ji dostali poměrně pozdě a mám několik otázek. První otázka se týká toho, eh, které rozsudky tady eh, uvádíte. Konstatuji, že zejména u těch koncesí eh, jste uvedla mnohé případy, které se zatím odvíjejí od té starší směrnice Eh, jenom ty poslední dvě případy se eh, odvíjejí od té nové směrnice z roku 2004, ale zejména u koncesí na služby jsou nové směrnice daleko jasnější než ty staré, eh, takže ve eh, výnosech eh, soudního dvora, které eh, se tady zmínili, tak tady je celkem jasně řečeno některé věci, včetně toho, jaké má být odškodnění. Takže mm, já myslím, že tady za tolik nejistoty právní není. Vy navrhujete, aby se koncese na služby dali pod eh, směrnici o službách. Eh, zajímalo by mě, eh, proč tady neberete v úvahu, že Evropský parlament byl většinově proti zavádění těchto věcí do směrnici o službách. Bylo by to skutečně dobré vědět. Parlament skutečně v roce 2004 byl výslovně proti těmto možnostím, které tady uvádíte a také se poněkud divím, proč poměrně málo eh, tady věnujete francouzské debaty. Když se podíváte do literatury, které jste použila, je to hlavně eh, německá literatura, je tady jeden anglický autor, ale eh, celá ta francouzská debata se tady vůbec neprojevila. A já myslím, že ta francouzská debata je rozhodující, poněvadž ta ukazuje, jak velké jsou rozdíly uvnitř Evropské unie a proč tedy Evropský parlament tenkrát eh, zamítl zahrnutí koncesí do směrnice o službách. Bylo to proto, abychom eh, respektovali domácí vnitrostátní praxi, vnitrostátní kulturu, která se vyvíjela dlouhá léta. Eh, čili toto jsou něco, mm, možná kdybyste k tomu mohla ještě něco říci. K prvnímu tématu Lisabonské smlouvě a jejich dopadech na zadávání zakázek koncesí. Tady mám dva argumenty a dvě otázky. Vy tady píšete, že Lisabon mění situaci, která musí být právně vyjasněna. Na druhé straně ovšem v textu na straně 8 píšete na případu Kodita Brabant velice hezky, že e, soudní dvůr už vyvodil důsledky Lisabonské smlouvy. A já se ptám, jestli tady skutečně máme právní mezeru, nebo jestli už náhodou nemáme jasný právní základ. Například v případě Stadtwerke Hamburg, eh, že eh, tady navrhujete při budoucí eh, revizi směrnice integrovanější přístup. Co to má znamenat? Má to být interkomunální spolupráce, to znamená, aby spolupracovaly veřejné instituce mezi sebou. Čili co to znamená, to je otázka. Je, je to význam toho integrovanějšího přístupu, jestliže ne, tak kdybyste prosím tento pojem vysvětlila, on nebyl moc jasný. Uh, uh, Dobře, já myslím, že možná Neodpovíme na všechny dotazy hned, nicméně, pane Vlasáku, chcete něco doplnit na základě toho, co se zatím slyšel v této fázi? Dobře. Takže pan Engel. Děkuji, pane předsedo. V jistém smyslu bych jenom chtěl potvrdit, nebo možná ještě zdůraznit, co právě říkala paní Rýle, pokud je o koncese. Co se týče koncesí, pokud do toho nevstoupí ten francouzský prvek, nemá vůbec smysl mluvit o koncesích. Nebudeme mít žádnou evropskou logiku koncesí, aniž bychom ten francouzský prvek vnesli do té evropské, nebo abychom převzali francouzskou. V tomto smyslu si myslím, že je to čistě akademická teoretická diskuze, která může nebo nemusí proběhnout, pokud ten hlavní prvek této diskuzi. Máme opravdu seriózně zvažovat. Musí to být ta francouzská realita, která už opravdu platí téměř 200 let. Mnohokrát děkuji. Paní Vanio, souhlasíte s tím? Chtěla jste něco říct? Oui, oui merci, monsieur le président. Ano, děkuji, pane předsedo. Já naprosto souhlasím. Mikrofon. Ano, dobře. Já myslím, že tady je zásadní, jak jste říkali, že Lisabonská smlouva změní pravidla. A pokud je o právní jistotu, já doufám, že budeme mít nějaký pevný základ. Ale zcela jistě budeme mít ještě nějaký text, který to všechno zohlední. Předřečníci už o tom mluvili. Jak je to ve Francii? V posledních letech jsme se tomu hodně věnovali a narazili jsme na celou řadu problémů. Na místní, regionální úrovni, při zavádění různých věcí. Naštěstí to není úplně strašné. Máme sice nějaké problémy, máme problémy i s definicemi, ale pokud jde o investice, máme tady takovou šedivou oblast, snažíme se vyjasnit, jak je to s evropskou úrovní. Bylo by dobré, kdybychom si ujasnili, jaké jsou národní a evropské pravomoci, odpovědnosti a tak dále. Ovšem pokud je o kritéria pro veřejné zakázky, sociální kritéria, ekologická kritéria, musíme to pořád ještě dopracovat. Máme tady takové právní vakuum. a pro místně volené zástupce je toto opravdu zásadní. Je tady opravdu velká právní nejistota. A já si nejsem úplně jistá, jestli to, co jsme právě říkali, bude stačit k tomu, abychom to všechno vyjasnili. Děkuji, pan Kreutzmann. Ja, vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Mě by zajímalo jedno téma, o kterém jste hovořili, ve vašich příspěvcích. A to, do jaké míry rozhodnutí Evropského soudního dvora o případě v Hamburku má dopad na volný trh. Na jedné straně jste říkala, že nadále platí zásada, že máme jednotný evropský trh, že musíme zadávat veřejné zakázky, ale na druhou stranu mám dojem, že obce vnímají toto rozhodnutí jinak a snaží se prostřednictvím nových struktur zabránit volnému zadávání veřejných zakázek. A to je samozřejmě velice zajímavá otázka. V Německu vznikají určité takovéto struktury. A mohli byste nám na to odpovědět, do jaké míry se řeší tento rozpor tedy zadávání veřejných zakázek či jiné cesty. Má to nějaký negativní vliv na vnitřní trh? Uh, Já jako stínový zpravodaj bych měl jenom a krátkou připomínku. Eh, musím používat levý mikrofon, protože se to přenáší. Eh, mě zajímá ten komentář o některých eh, reformách týkajících se směrnice z roku 2004. A tehdy se řešily některé velice eh, komplexní smlouvy a eh, koncese. Samozřejmě je velice náročné takovéto komplexní smlouvy a koncese vyjednat. Zdá se, že je zde i širší otázka. A jestli a ty dialogy, ty o konkurenceschopnosti fungují a jestli legislativa funguje. Snažili jsme se, aby eh, místní úřady mohly vyjednávat s různými poskytovateli smluv a poté vybrat ten, tu nejlepší eh, smlouvu. Ovšem, otázka je, jak tento systém funguje. Místní úřady mají dost flexibility, ale možná v některých oblastech příliš mnoho flexibility. Jedna otázka, o které jste hovořila, a se týká toho, zda tato flexibilita stačí pro řešení koncesí a jaké to tedy může mít vliv na vnitřní trh. Pan Trianta Filides. Mnohokrát děkuji. Já mám několik praktických otázek. Za prvé, potřebujeme zde více harmonizace. Především pokud jde o sankce proti podnikům a nebo jiným orgánům, které porušují pravidla. Druhý bod se týká toho, jak Evropská unie podpoří malé a střední podniky, aby se účastnili výběrových řízení? Jak usnadníte přístup malých a středních podniků? Děkuji. Nevím, jestli budeme mít čas na to, abyste odpověděla na všechny otázky, ale možná byste na některé otázky mohla odpovědět písemně. A paní Sajor, paní Seidler nejdříve, potom eh, paní eh, Rosenkötter. Prosím, reagujte. Já budu odpovídat německy. Já si myslím, že to je jednodušší pro mě. Nejdříve k otázce, na jakém základě spočívá rozhodnutí Evropského soudního dvora. Je pravda, že většina rozhodnutí eh, nebyla učiněna na základě nové směrnice, ale na základě definice, která už předtím existovala, pokud jde o stavební koncese. Právní nejistota vychází právě z tohoto bodu, z toho, co znamená přenos rizika, jak vysoký musí být tento přenos rizika. A to je tedy nejistota, která na tomto místě vzniká. Zde není žádný rozdíl mezi dnešní definicí ve směrnici a definicí, která dříve existovala v rámci judikatury ESD. Takže problematika se nějak výrazně v tomto směru nezměnila. To je také evidentní z toho, že i zde existují eh, mnoho, existuje mnoho otázek ze strany národních soudů, jak to mají vykládat. Takže Eh, definicí eh, v nové směrnici nedošlo k nějaké výrazné změně. Nyní k politické diskuzi. Naším úkolem bylo předložit především právní argumenty a provést analýzu rozhodnutí Evropského soudního dvora a legislativních opatření. Já si myslím, že to my jsme zde udělali. Ještě stručně k poslední otázce. Dialog o hospodářské soutěži, vyjednávání. Zkušenosti, pokud jde o Německo i jiné země, doposud nejsou příliš velké s tímto postupem. V Británii jsou tyto zkušenosti nejbohatší. Tam se tento systém také používá pro projekty veřejného a soukromého sektoru a pro další projekty. Já si myslím, že zde existuje možnost s tím tyto komplexní projekty propojit s tímto postupem. To byla stručná odpověď z mé strany. Já ještě budu pokračovat v odpovědích a pokud jde o otázky týkající se Lisabonské smlouvy. Jedna otázka se týkala, jestli zde máme právní nejistotu, pokud jde o spolupráci obcí v důsledku Lisabonské smlouvy, jak se to zobrazilo v rozhodnutí Koditel a Stadtreinigung Hamburg. To jsou jenom a, a případy, kde vznikly dvě konkrétní formy spolupráce se těchto rozhodnutí samozřejmě vzniká mnoho otevřených otázek. A kde je ta hranice mezi spoluprácí na jedné straně nebo poskytováním služby za odplatu na straně druhé. ESD se vzdálil od e, velice přísného výkladu, pokud jde o poskytování služby za úplatu. Takže je zde stále ještě otázka, velká nejistota, pokud jde o tu hranici té místní spolupráce. Pokud jde o integrovaný přístup, a to se netýká komunální spolupráce, ale spíše zahrnutí sociálních kritérií a kritérií životního prostředí A tímto vzniká větší prostor pro princip hospodářské soutěže. Ale jak jsem řekla, je třeba, aby sociální kritéria byla hmatatelnější. V této oblasti e, existují určité protichůdné tendence Unie a ty je třeba harmonizovat a sladit. A hospodářská soutěž na jedné straně, eh, zadávání veřejných zakázek na straně druhé a komunální spolupráce. Eh, to je samozřejmě důležitá otázka. Je jasné, že eh, musí existovat jasné právo pro dozadávání veřejných zakázek. A a problém ale nastává ve chvíli, kdy obě strany jsou obce nebo veřejné eh, jednotky. Eh, není tomu eh, zatím tak, že by tento případ byl vyjmut z legislativy zadávaných veřejných zakázek. Je vždy nutné podívat se na jednotlivé případy a posoudit, zda se jedná o model kooperace. Zda jsme ještě v té oblasti, která je velice specifická která má velice specifické předpoklady a na kterou se nevztahuje právo zadávání veřejných zakázek, anebo zda už jsme právě za tou hranicí, kdy už se musí, už je třeba řídit se právem zadávání veřejných zakázek. A toto je oblast, kde je nutné samozřejmě věc dále vyjasnit. Ještě jedna věc, poslední otázka byla pobídky eh, ke sjednocení, zadávání veřejných zakázek, to je téma, a které, o kterém se hovořilo při přepracovávání směrnice. A samozřejmě je zde otázka, jakým způsobem budou fungovat sankce v případě, že nebudou dodrženy principy zadávání veřejných zakázek. Z nově úpravy ale v souvislosti s Lipsabonskou smlouvou nevyplývají žádné další změny. A podle mého názoru směrnice o právních prostředcích představovala velký krok kupředu. Já bych vám chtěl oběma velice poděkovat za vaši práci. Zůstaneme v kontaktu. E, jsou zde totiž některé další otázky. Paní Rujle jako zpravodajka vás bude dále kontaktovat. A pro hosty, které zde máme, studie budou k dispozici, budou k dispozici na nebo prezentace budou k dispozici na stránkách parlamentu, pokud byste se na ně chtěli podívat. Nyní se bez problémů můžeme dostat o krok dále v našem slyšení. Zadávání veřejných zakázek a veřejné výzvy. Vítám další řečníky. Většinou vítám jednotlivě řečníky, ale bohužel jsem neměl dostatek času. Tohle není prostor, který normálně využíváme pro tyto účely, ale bohužel došlo ke změnám eh, kvůli eh, slyšení nové komisařky. Museli jsme změnit místnost. Já jsem tady hodně daleko, takže jenom těžko vidím, eh, jaké kolegy zde máme. Nejdříve bych chtěl přivítat všechny odborníky, které později představím. Chtěl bych také znovu uvítat a Heidi Rühle, která je zpravodajkou výboru. Vítám také pana Vlasáka, paní Hanzlik, která je navrhovatelkou z INTA. Máme zde pana Vidnara, z komise. Neviděl jsem vás, protože nesedíte na svém obvyklém místě. Máme zde zástupce generálního ředitelství pro vnitřní trh, kteří sledovali práci na tomto tématu. Otázka koncesí, to byla také jedna z otázek na pana Barniera během slyšení před několika týdny. Pan Barnier je stále ještě členem tohoto výboru, než bude potvrzen jako komisař. Pan Vlasák má několik slajdů, nemáme ale příliš mnoho času. A budeme využívat časovacího zařízení. Na krabičce před sebou budete mít čas, jak dlouho hovoříte. Heidi Rühle má tři minuty, na představení a poté pan Vlasák bude mít také tři minuty. A máte několik slajdů, um, bude možná dobré, když nám poté slajdy své prezentace pošlete. A poté si vyslechneme odborníky. Dostali jste ty žluté složky s prezentacemi a nyní předávám slovo paní Rüle. Děkuji, já se pokusím být eh, pokrožně eh, stručná, aby měl prostě také pan Vlasák. Eh, já chci především poděkovat kolegům a také předsedovi našeho výboru za umožnění tohoto slyšení. Vidíte, že tady máme hodně hostů, čili je to velmi zajímavá otázka. My už se léta zabýváme otázkami veřejných zakázek Měli jsme tady Kety McCarthy, která dříve předsedala tomuto výboru a zabývali jsme se otázkou implementace a vynucování eh, v veřejném sektoru a současný eh, předseda výboru se také zabýval tématem inovace, čili to také zajímalo mnoho lidí a eh, teď je otázka, proč se tím zabýváme znovu. Je to proto, že v dobách hospodářské krize vidíme, jak je to důležité. 16 až 17 eh, HDP, to jsou veřejné zakázky a eh, víme také, že je zde mnoho byrokratické zátěže. A také je to hlavně tedy pro eh, menší zakázky, menší podniky a tak dále. To je skutečně velká zátěž a na druhé straně eh, je to všechno časově náročné, eh, vysoký finanční náročnost, velké interní, částeční externí náklady, eh, protože je třeba si zvat právnickou radu. To jsou témata, kterým se zabýváme. Navíc právě teď vstoupila v platnost Lisabonská smlouva a my jsme dříve říkali, že tato smlouva E, má vliv na e, místní samozprávy a také na roli měst a obcí. V první řadě nás zajímalo to, že e, nejnovější výnosy Stadtwerke Hamburg a tak dále, tyto výnosy Evropského soudního dvora, tyto nejnovější, na hazují otázku, zda Evropský soudní dvůr už uzavřel ty mezery v právním systému, nebo jestli je tady třeba na tom ještě pracovat. Dále tady zazněla už otázka mm, u spolupráce na úrovni veřejných orgánů, ale také eh, koncese na služby, partnerství eh, privátního a veřejného sektoru. Eh, směrnice navíc vytváří možnost pro to, aby se vybral eh, ten nejlevnější, ale také třeba hospodářský eh, nejvýhodnější aktér a aby se do celého procesu zahrnula také otázka, otázky sociální, otázky ekologické. Otázka je, eh, jakou roli tady může sehrát komise. No a dále je tady, jsou tady mnohá pravidla, takzvané soft law a je to také mimo jiné otázka koordinace uvnitř komise, abychom měli konzistentní právní rámec. Děkuji vám. Děkuji, to bylo načasováno skvěle. Děkuji, eh, kolegyně Rujle. A nyní eh, pan Vlasák, prosím. A máme tady i vaše slajdy na, na obrazovce. Eh, dámy a pánové, pane předsedo, děkuji za pozornost a vemu to tedy stručněji. Poprosím další obrázek Chtěl bych upozornit na to, že veřejné zakázky jsou jednou z nejdůležitějších, ale také nejkomplikovanějších témat, které v Evropské unii v současné době řešíme. E, díky veřejným zakázkám se investuje zhruba 16 celkového ročního HDP všech členských zemí Evropské unie. Proto je potřeba tyto věci řešit, protože problémy by mohly ohrozit hospodářský růst. Další obrázek. Eh, veřejné zakázky způsobují komplikace v čerpání evropských fondů. Podle názoru Evropského účetního dvora je soudržnost výdajovou oblastí, kde je nejvíce chyb. Účetní dvůr odhaduje, že nejméně 11 z celkové částky proplacených nákladů proplaceno být nemělo. Příčinou chyb je přitom v 80 neplnění podmínek konkrétního fondu ze strany projektů nebo příjemců, anebo závažné nedodržení pravidel zadávání zakázek. Další obrázek, next. Z osobní zkušenosti mohu konstatovat, že příjemci dotací si s realizací veřejných zakázek u projektů podpořených Evropskou unii často nevědí rady. Next. Mezi nejčastější pochybení při realizaci veřejných zakázek patří nedodržení podmínek výběrového řízení, chyby v zadávací dokumentaci, či různé formální nedostatky. Řídící orgány mají potom jednoduchou odpověď krácení nebo odebrání původně přislíbené dotace. Problém často ani tak není v nevyhovujícím rámci jako takovém, ale v jeho uplatňování. Členské státy jednak často transponují směrnice špatně nebo vymýšlí další vlastní regulace. Právní rámec se tak stává velmi komplikovaným projektoví manažeři a úředníci nemají odpovídající právní znalosti, pokyny jsou nesrozumitelné a dochází k mnoha problémům. Bez znalosti procedur veřejných zakázek a legislativy s nimi spojených se však neposuneme dále a proto jsem přesvědčen, že je žádoucí, aby členské státy podporovaly odborná školení o pravidlech pro zadávání veřejných zakázek. Next. Vedle problémů s čerpáním evropských fondů je častým stěskem obcí a měst v souvislosti s veřejnými zakázkami také určitá netransparentnost, nejistota s ní spojená byrokracie a tak dále. Rozlišování mezi smlouvami o veřejných službách a činnostmi orgánů veřejné moci v oblasti územního plánování, omezování místních a regionálních orgánů v rozhodování o tom, jak nejlépe poskytovat veřejné služby, problémy s projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru to vše jsou témata kde samosprávy naráží na operativně právně striktní dalo by se konstatovat až puristický výklad pravidel. to je třeba změnit. next. next slide. z postojů odborníků a organizací které se uplatňováním rámce veřejných zakázek zabývají bychom se měli poučit Dnešní slyšení je v tomto ohledu neocenitelné. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane Vlasáku. Eh, já eh, eh, myslím, že z vašeho vlastně expertního hlediska vy vlastně pracujete aktivně v oblasti zadávání veřejných zakázek, čili my si velice ceníme vašeho stanoviska. Tak a teď eh, eh, první expert. A sice bude to lepší legislativa, toto téma, a zda Evropský soudní dvůr eh, uzavírá mezery v legislativě. To je vlastně ta otázka. Takže naši experti, pokusil bych se je nyní představit tak eh, opět máme tady trošku stížené podmínky, ale já doufám, že všichni jsou tady, když si nejsou úplně jistý. Tak především si vyslechneme Roba Hana, Hena, který eh, představuje eh, Radu evropských regionů a měst, je z Velké Británie myslím, že má velkou a rozsáhlou expertízu eh, v podobné oblasti, jako když eh, jako o tom hovořil pan Vlasák, třeba rozvoj kompetencí v zadávání eh, zakázek. Dále profesor Stefan Rodriguez, ano, je zde, je expertem na hospodářský a komunální, komunální legislativu v Paříži Dále je zde pan Filip van de Mesch z Evropské federace stavebního průmyslu a myslím, že je to i jeho osobní profese stavebnictví, tak, takže je skutečně tím, který dodává to, co si přejí veřejné orgány. A dále z eh, Nobel Port z Německa, takže já bych eh, vás postupně eh, eh, vyzval, abyste si vzali slovo. Já myslím, že pět minut každému by mělo stačit. Máme také slajdy, takže budeme, budeme sledovat čas. Takže nejdříve pan Robhán, prosím. No, krát děkuji, pane předseda, jsem velice rád, že tady mohu být. Omluvte případná FOPA, protože tak to obvykle nevystupuji. Já zastupuji CEMR, což je Rada evropských obcí a regionů. A jak jste říkal, zejména chceme zapojit, zaplnit nějaké ty mezery. Já jsem právník, ředitel právního útvaru v místním partnerství, říkáme tomu 4P, patříme do Združení místní zprávy v Británii a naším úkolem je napomáhat veřejným orgánům v Anglii při zadávání velkých složitých projektů a většina z nich se zadává v rámci relativně nových procesů Evropské unie, to je ten konkurenční dialog, o tom jsme právě slyšeli. Nemohu vám bohužel přednést žádný nějaký růžový nebo vyvážený obrázek, ale mám jenom pět minut a proto vám řeknu jenom ty špatné věci, omlouvám se. A na úvod bych ještě řekl, jaký je kontext. Všichni zřejmě víte, že Evropská unie stojí možná před jedinečnými eh, ekonomickými okolnostmi, to znamená, je to ta bankovní krize nejenom v EU, ale i jinde. Máme recesi a krachuje řada podniků, takže to je opravdu velká výzva. Současně, bohužel, mé zkušenosti nyní eh, se týkají procesu zadávání veřejných zakázek, které by měly pomáhat. Měly pomáhat podnikům být konkurenceschopní. Nicméně ty jsou velice nákladné a velice složité pro řadu zúčastněných. Je tady velké soutěživé prostředí, eh, do jisté míry s tím souvisí i judikatura soudního dvora a také postupy, které mají dopad na veřejné orgány i ty, kteří se ucházejí o zakázky. Další slide, prosím. Chtěl bych vybrat pár věcí. My jsme předložili vám určitý dokument, kde jsou ty věci podrobněji rozepsané, ale především bych chtěl říct, opět, z pohledu eh, člověka z praxe vidíme celou řadu problémů my máme pocit, že nedochází k žádné koordinaci. Některé ty iniciativy se projevují v právních nebo takzvaných soft opatřeních. Často je obtížné pochopit hierarchii nebo jak to zapadá do toho kontextu veřejných zakázek. A to samozřejmě umocňuje to zmatení, se kterým se setkáváme. Další slide. A současně jsou tady velké obavy, v souvislosti se základním principem, který by se podle nás měl dodržovat. Evropské instituce by ho měly dodržovat. Místní veřejné orgány, jakýkoliv veřejný orgán, ať už místní nebo regionální, by měl mít svobodu rozhodnout sám, jestli určitou činnost zadá na trhu, zadá ji mezi konkurenci. A my si myslíme, že tento základní princip se nedodržuje, ale je možné, my si myslíme, že ten princip odpovídá Lisabonské smlouvě a my bychom chtěli, aby se to posílilo k věci samotné, to je další slide, aspoň co se týče mého příspěvku. Nové postupy, administrativní náklady a ta kultura, o které jsem mluvil, souvisí to tady s tím otazníkem, jestli Evropský soudní dvůr zaplňuje mezeru. Jako právník bych řekl, že je správné, aby někdo, a samozřejmě Evropský soudní dvůr je tady ten vhodný orgán, doplnil a dovyložil evropskou legislativu a odpověděl na otázky, které vyplývají z praktického uplatňování. Nicméně, některá judikatura soudního dvora také přináší další zmatení, zvlášť v posledních měsících. Se to rozšířilo na dříve neslíchaná území, máme tady řadu případů, a ta rozhodnutí mají nepředpokládané a neočekávané důsledky. důsledky pro ty postupy, které se týkají těch případů jako takových. Jeden takový stručný příklad v mé oblasti, což je konkurenční dialog a velké složité projekty, často trvá 9 až 18 měsíců od výběru do podpisu smlouvy, než se nám to podaří všechno dopracovat, zjistit, jak to vypadá z finančního hlediska, z komerčního hlediska. bylo nám řečeno na základě judikatory soudního dvora, která představuje jakýsi rámec. A bylo to velmi rychlé že máme mít eh, pevná kritéria, nemáme se k ním vracet, nemáme je přizpůsobovat místním podmínkám. A za těch 18 měsíců jsme tedy dospěli od docela dobré situace k situace, která je znepokojivá. A lidé v praxi na to musí prostě reagovat za chodu. A bohužel teď máme kulturu, která všechny jakoby eh, vede k tomu, aby se hned soudili a to opravdu působí velké problémy. A zvlášť v době, když ten konkurenční dialog probíhal. Viděli jsme určité výhody, ale úplně na konci toho procesu teď máme závažné problémy s těmi, kdo poskytují finance, nechtějí do toho nakonec dávat peníze do té transakce, protože oni mohou přijít, pokud to někdo napadne nebo spochybní. A ta transakce bude například prohlášena za neplatnou. A bylo nám řečeno, že se nesmíme vracet k věcem, které už jsme řešili na začátku v procesu výběru a já se ptám, jestli je to rozumné neprošetřit znovu finanční situaci někoho, koho chcete jmenovat partnerem na dalších 30 let. A já bych řekl, že to rozumné je. A bych přešel na poslední slide závěry. My vítáme zprávu Evropského parlamentu. Chceme se plně zapojit do zásadní revize směrnice o veřejných zakázkách, až k tomu dojde. Evropské instituce by měly zohlednit zkušenosti lidí z praxe. A na závěr bych řekl, že veřejné zakázky mají poskytovat hodnotu za vynaložené prostředky. Velice často vynakládáme spoustu času, spoustu peněz, ale nakonec to není úplně efektivní. Omlouvám se, že jsem přetáhl čas o minutu. Děkuji za pozornost a rád odpovím na dotazy. My děkujeme vám. Já myslím, že to rozhodně stálo za tu minutu navíc, protože jako politici tady v tomto výboru vítáme lidi, kteří nám prostě řeknou otevřeně pravdu do očí. Jsem si jistý, že na to ještě navážeme. A nyní tedy profesor Rodriguez. To bude možná pohled z akademických kruhů. Děkuji, pane předsedo. Tohle nebude eh, postoj organizace, bude to spíše eh, můj postoj, ale snažím se o objektivitu. Proč bychom tedy měli vytvořit evropský rámec veřejných zakázek. Předtím, než se budeme zabývat tím, jak to uděláme. V předběžné zprávě byl již nastíněn kontext. Další slide, prosím. Máme zde tady určitý kontext, který je možné popsat jako určitý nepokoj, určitou nespokojenost u různých aktorů v této oblasti. Tento nepokoj už existuje mnoho let a my ho nemůžeme ignorovat. To je tedy základ vytvoření evropského rámce. Jak jste zmínil ve svém úvodu, Evropský soudní dvůr učinil některá rozhodnutí, která vysílají specifický signál, jakým směrem bychom se měli ubírat. Ve chvíli, kdy máme eh, tyto vstupy, měli bychom jich využít. Další slide. dva základní body, na kterými se musíme eh, zamyslet. A musíme učinit systém koncesí bezpečnějším a musíme konsolidovat existující směrnice s ohledem na rozvoj judikatury ESD. A musíme dát více flexibility místním orgánům. Za prvé, pokud je tady o bezpečnost systému, pokud je o technické definice, existuje zde rozdíl mezi tím, co stanoví směrnice při definici koncese a mezi tím, co říká ESD v definici koncese. Já nebudu citovat text, ale stručně podle soudu a jeho judikatory. V definici je větší rozlišení než e, v samotné směrnici. A další slide, prosím. A další bod, který bych chtěl zmínit, je vytvoření specifické povahy kontraktu. A to může být učiněno nezávislou směrnicí. Zohledňuje to eh, nedávné sdělení komise v oblasti eh, a partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. A je třeba, aby tato partnerství byla rozvíjena dále. Myslím si, že to je skutečně velká příležitost, kterou, které by se Evropský parlament měl chopit. Dále musíme dát větší flexibilitu místním úřadům, především pokud jde o organizaci veřejných služeb. Toto doporučení přichází, protože ESD učinil mnoha, mnoha rozhodnutí, která se ubíjají směrem a pragmatismu a flexibility. Pokud se podíváme na případ CSRL, to je jasný příklad toho, jak se jurisdikce Evropského soudního dvora vybírá, vyvíjí. Další slide, na co se musíme soustředit? Musíme se soustředit na spolupráci mezi místními úřady, na vzájemnou odpovědnost. Rozhodnutí z Hamburku v Německu, nebo o, o případu z Hamburku v Německu, a podpořilo spolupráci na úrovni obcí. To je něco, co musí být integrováno do rozvoje směrnice, aby zde existovala kompatibilita se směrnicí. Je také nutné, aby směrnice měla pevný právní základ, abychom podpořili partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. A dále bych chtěl zmínit rozhodnutí AKOSED z minulého roku. V tomto případu se soud jasně soustředil na pragmatismus a na flexibilitu a snažil se podpořit postup eh, partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Několik bod na závěr. Existuje zde eh, několik oblastí, na kterými my se musíme zamyslet. Interpretativní sdělení by mohlo být uh, užitečné, a pokud jde o koncese, ale v každém případě se musíme soustředit na větší koordinaci mezi Lisabonskou smlouvou a jurisdikcí Evropského soudního dvora. ESD podporuje pragmatismus, jak jsem řekla, a flexibilitu e, v této oblasti. Musíme tedy využívat e, toho, tohoto pragmatismu a této flexibility e, v případě veřejných služeb. Děkuji, pane předsedo. Uh, Děkuji za velice jasné vysvětlení. Já jsem britský politik a velice mě zajímá to, že hovoříte o flexibilitě a pragmatismu, což jsou věci, které jsou většinou připisovány eh, Brit- Britům, ale nikdy jsem eh, tyto dvě věci neslyšel v souvislosti s ESD. Uvidíme, jak flexibilita povede k právní jistotě, ale to je další otázka. Pan Van Demeš, a prosím o váš příspěvek. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les parlementaires. Eh, pane předsedo. Eh, já zde zastupuji, dámy a pánové, eh, Federaci stavebního průmyslu v Evropě. My máme 20, tedy přes 30 členů z 29 zemí. Jsou to velké i malé a střední podniky, stavební firmy, stavební inženýři. My myslíme, že eh, to, co máme, eh, tato legislativa eh, skutečně nám umožňuje vzít všechny aspekty a nyní jedeme podle hm, samotné smlouvy, to znamená rovnost a tak dále. A musím říct, že vysvětlení, které podává Evropská komise, je velice zajímavá, ale není právně závazná, nemá právní základ. Eh, krátce řečeno, eh, trh eh, s veřejnými zakázkami bude potřebovat stabilitu, aby jí poskytoval jistotu všem aktérům. Dále Evropský soudní dvůr konstruktivně reaguje na praktickou nejistotu. Veřejn, tedy spolupráce mezi veřejnými organizacemi by neměl vytvářet eh, svůj vlastní trh, který by eh, obházel pravidla eh, trhu a vylučoval by také soukromé aktéry. PPP zde máme skutečně mnoho pravidel, které způsobují eh, zbytečně velké eh, náklady. A myslíme si, že mm, smlouvám, která existuje, stačí a nepotřebujeme další specializovanou legislativu. Eh, bylo by dobré ovšem také, kdyby se současný právní rámec rozšířil také na koncese vidíme to tak, že eh, veřejné eh, zakázky eh, jsou hodně pod vlivem vnitrostátního práva a hodně pod vlivem zavedených možná nezrovna nejlepších praktik. Bylo by třeba zajistit, aby jakákoliv změna, která eventuálně bude přijata, eh, aby se potom v implementaci v členských zemích eh, neprojevila způsobem, že budeme mít eh, ještě další komplikace a dále znepřeladěný systém. Inovace na veřejném trhu jsou možné pouze tehdy, když se systematicky bude preferovat nejvýhodnější ekonomicky nejvýhodnější řešení před řešeními nejlevnějšími je třeba, aby byly k dispozici vždycky možnosti a alternativy. A dále je třeba vždy respektovat důvěrné zacházení s informacemi. Prostě není možné eh, jakoby přímo krást informace a potom je používat eh, v dalších eh, eh výzvách pro podávání nabídek. Eh, my eh, dále víme, že v některých případech eh, eh, státní podniky nemusí plnit úplně všechna omezení tak jako privátní aktéři, což samozřejmě není přijatelné, ale přesto tyto firmy, které jsou takto zvýhodňovány, zvýhodňovány mají možnost získávat peníze z Evropské investiční banky a podobné. V oblasti ekologie a sociálních vymožeností eh, tady eh, zejména ti privátní aktéři eh, přinášejí velké oběti pro to, aby všechny požadavky splnili. Pokud se týče dodatečných nákladů na respektování plnění evropské legislativy, a e, to je všechno, je třeba brát v úvahu při stanovování odhadování cen. Evropská legislativa by neměla být příliš protektivní, e, měla by umožňovat skutečnou konkurenceschopnost, skutečnou konkurenci a vylučovat dumping, ať už sociální nebo cenový e, při přijímání legislativy bychom si přáli pro nás větší roli. Eh, dále je třeba respektovat reciprocitu, jinak Evropská unie eh, by musela zajistit to, aby eh, mimo evropské firmy musely plnit úplně stejné podmínky jako domácí firmy, tedy evropské firmy, pokud se snaží tedy dostat se na náš trh, jinak by jejich přístup na náš trh měl být omezen. Dále bychom byli rádi, kdyby Evropský parlament analyzoval jednotlivé části této problematiky. My jsme ochotni přijmout, eh, tedy přispět tím, co eh, sami víme. Eh, já bohužel už nemůžu dále pokračovat, ale máte kompletní moji přednášku k dispozici. Děkuji, pane Merši. a myslím, že zejména pan Hanslík vám dobře naslouchal a bude mm, mít možnost se vyjádřit eh, za chvíli, protože eh, výbor pro mezinárodní obchod, jak je on, tak eh, se k tomu bude vyjádřovat. Nyní Norbert Ports. Dámy a pánové. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Děkuji za pozvání na toto slyšení. Já dnes zastupuji 13 tisíc obcí v Německu, které jsou určitou protiváhou spolkových zemí a spolku. A tyto obce zadávají veřejné zakázky za 260 miliard eur ročně. Je nutné, aby zde bylo více transparentnosti, více právní jistoty a také, aby eh, do zadávání veřejných zakázek byly více zahrnuty malé a střední podniky. Jak paní Rujle řekla, čelíme zde velké výzvě. Hospodářská krize a také nový právní základ Lisabonské smlouvy zde vytvářejí nové prostředí. Za našeho pohledu musí být zvýšena přijatelnost eh, práva o zadávání veřejných zakázek. Já bych chtěl zdůraznit pět bodů kde si myslím, že existují možnosti dalšího vývoje. Za prvé, zadávání veřejných zakázek musí s ohledem na Lisabonskou smlouvu více vycházet z veřejného blaha, subsidiarity a přiměřenosti. My se domníváme, že přehnaný, přehnaná individuální ochrana už eh, nejde ruku v ruce se zásadami Lisabonské smlouvy. Eh, to znamená, že v budoucnosti se bude muset situace změnit. A dalším důležitým bodem je přiměřenost. Eh, můžeme samozřejmě hovořit o důležitých cílech, o sociálních a ekologických aspektech, je třeba ale, aby obce měly možnost tyto věci kontrolovat. Je zde třeba dodržovat zásadu přiměřenosti. Dále je třeba rozšířit možnosti jednání. A to ať už ze strany zadavatelů nebo příjemců veřejných zakázek. Je třeba aby jsme zde zdůraznili možnost eh, vyjednávání, aby zde nedocházelo k blokování zakázek. Za čtvrté je třeba zvýšit možnost eh, uchazečů o veřejné zacházky, aby eh, mohli provést předběžnou kvalifikaci a tak, aby měli šanci získat zakázku. A za páté je třeba a podívat se na právní ochranu a podniky, které nedodržují odpovídající kroky, musí být z veřejných zakázek vyjmuty. Já bych se zde podívala na formy spolupráce, partnerství meři, mezi soukromým a veřejným sektorem. Zde se nejedná o využívání trhu. Je to specifický, eh, specifická oblast, která se týká informačních technologií, dalšího vzdělávání a tak dále. Zde je třeba dodržovat princip eh, subsidiarity. Rozhodnutí Stadtreinigung Hamburg, eh, které bylo učiněno Evropským soudním dvorem, poukázalo na to, že obce mohou spolupracovat, pokud jde o poskytování veřejných služeb, aniž by museli zadávat veřejné zakázky. Ovšem je zde vyloučena účast soukromých stran. A očekává se, že e, to tedy bude základem e, další jurisdikce ESD. Pokud jde o partnerství mezi e, soukromým a veřejným sektorem. A účast soukromého sektoru je vždy podrobená a výběrovému řízení. Jsou zde jasné pokyny, my se domníváme, že tato partnerství musí být nadále posilována a měli bychom se snažit o to zahrnout do těchto partnerství malé a střední podniky. Poslední bod eh, koncese na služby. A zde je jasná jurisdikce ESD. A soud poukázal na to, že je třeba dodržovat principy transparentnosti, hospodářské soutěže a že třeba respektovat primární právo. Pokud jde o komunální svazy v Německu, ty se soustředí, ty chtějí především flexibilitu, větší možnost jednat, chtějí, aby se podporovaly partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Další eh, nadbytečná byrokracie by byla ale kontraproduktivní. A takže my nenavrhujeme žádné další legislativní akty. Děkuji. Mnohokrát děkuji za velice jasné body. Máme ještě trochu času na připomínky ze strany poslanců. Pokud budeme mít čas, vrátíme se ještě k odborníkům. Nejdříve bych požádal Heide Rühle, která má některé specifické připomínky k prezentacím, poté pan Šváb. Takže paní Rühle bude hovořit až na konci. Paní Rühle říká, já už jsem eh, měla příležitost hovořit. Takže pan Šváb. Thank you very much. Děkuji za eh, pozvání, tak to bylo tolik moje angličtina, nyní německy. Eh, pane předsedo, paní Rüle, já se domnívám, že tato debata přináší velice zajímavé výsledky a my jako koordinátoři eh, ve výboru pro vnitřní trh jsme si zvolili to téma hned na začátek tohoto mandátu, protože Chceme eh, veřejné zakázky ve všech podobách, eh, jak si ovlivnit a tím eh, plnit naší úlohu v zájmu veřejných institucí, obcí a měst. Já mám dvě otázky. Jednak na zástupce FIEKu. Tady zaznělo, že evropské právo pro veřejné zakázky eh, vede k situaci, kdy evropské podniky se, mm, jsou málo chráněny proti neférové konkurenci. Já se obávám, že tím máte na mysli ten dolnosaský výnos. Já se chci, to je jenom otázka. Já si myslím, že tento případ eh, v žádném případě neomezuje, neořezává práva podniků ani zadávajících institucí, poněvadž eh, ve stavebnictví třeba v Německu máme minimální mzdu, ta je stanovena zákonem a já myslím, že eh, my bychom skutečně měli umožnit eh, takovou svobodu pro členské země, aby eh, minimální mzda eh, mohla být v různých zemích regulovaná jinak, aby třeba mohly být, mohl být více než jedna sazba. K panu Pocovi, vy jste řekl, že je třeba zvýšit ak- míru akceptace tohoto evropského práva v Evropě. Eh, je jasné, že s tím mají potíže zejména malé obce, které se zcela nevyznají v právních otázkách evropského práva. Přesto se ptám, jak toto míru akceptace zvýšit, poněvadž eh, vy jste neměl čas se u toho zastavit ve své přednášce. Děkuji. Eh, Paní Weiler. Děkuji, pane předsedo. Já mám také dvě otázky a začnu u pana Poce. já jsem eh, tomu porozuměla tak z dosavadní diskuse, že na jedné straně v Německu a některých dalších zemích eh, by byla vhodná větší flexibilita, na druhé straně Ovšem také slíkám, že by bylo třeba eh, posílit právní jistotu, to znamená jasná pravidla. Tady je určitý rozpor. Můžete prosím říci, co je důležité zejména pro malé obce Eh, které jsou zdroji růstu a tak dále. Kromě toho jste poukázal na dumping ze strany třetích zemí. Eh, ne, to byl eh, náš, to byl náš příspěvek ze stavního průmyslu, ale de facto platí to i pro vás a pro další. A tady my chceme uzavírat smlouvy s těmi třetím zemí, smlouvy v na zásada sousedství, také obchodní výbor je do tohoto procesu zapojen. Ehm, možná by bylo dobré, kdybychom konkrétněji věděli, eh, které země máte na mysli, jestli je to třeba Korea, kde už máme takovou smlouvu, nebo skutečné sousedy, jako je Ukrajina a podobně. To by nám pomohlo v další práci. A ještě poslední bod, eh, pane Poci. Vy jste hovořil o přeskoumatelnosti kritérií. To je důležitá věc. Pokud by byla možné eh, toto přeskoumávat, například, tak, eh, například eh, v Německu v otázce dodržování tarifních mest, tarifních tedy dohod o tarifních mzdách. Paní Styler? Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala všem, kdo tady vystoupili za velice informativní začátek tohoto slyšení. Mám tady několik poznámek. Pan kolega Vlasák mluvil o odborné přípravě a pravidlech pro veřejné zakázky. Ano, já souhlasím, to je vynikající nápad. I když zatím řada místních orgánů, protože musí krátit rozpočty, já jsem ze Skocka, takže první věc, kterou se škrtají, je právě školení. A já myslím, že to je věc, kterou řešit musíme. A říkám to proto, protože dostávám spoustu dopisů, například o jazykové výuce pro učitele, která se krátí. A to je věc například na základních školách, a samozřejmě to je nepřijatelné, která se krátí. Jak tedy zajistíme odbornou přípravu o veřejných zakázkách? To řečit musíme. Transparentnost, ano, to je naprosto zásadní, pokud jde o postupy pro zadávání veřejných zakázek. No, tady musíme být tvrdí. A pak se chci řečníků zeptat, Lidé se často ke mně obracejí u článku 19. E, týká se to například osob s postižením a tak dále. Máme tady určitou kampaň na podporu těchto věcí. Máme tady třeba organizace pro nevidomé, všechno to souvisí s tím, jestli orgány místní správy někoho zaměstnávají. Je to vynikající iniciativa, nicméně oni říkají, že se toho nedělá dost. A musí se to ještě víc prosadit v pravidlech pro zadávání veřejných zakázek, aby pracovníci s postižením dostávali přednost. A mě by zajímalo, co si o tom myslíte. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že ta druhá věc se bude řešit až v druhé části našeho slyšení, takže k tomu se ještě vrátíme. A rád bych požádal kolegy, aby měli stručné dotazy, protože bych rád, aby nám odborníci mohli ještě reagovat. Takže paní Engelová, paní Gepardová a paní Heinernová, myslím, že z výboru pro regionální spolupráci. Děkuji. Já se nejprve obracím na profesora Rodrígueze, protože tady má člověk dojem, že možná nechceme víc legislativy. A všem nám jde o uplatnitelnost pravidel, která už máme v praxi. A my jste mimo jiné mluvil o případné samostatné směrnici o koncesích vy jste tomu říkal delegování publických služeb, a pak možná o partnerství veřejného a soukromého sektoru. A to je jedna z takových důležitých otázek, které teď řešíme, jestli bychom vůbec v zásadě měli mít nějaký předpis a pokud ano, tak jak to udělat. A mě by zajímaly trošku hlubší informace o této věci z vaší strany. Děkuji. Paní Gapardová? Ano, děkuji. A já bych chtěla vyřešit jeden rozpor, který jsem slyšela z toho, co říkal pan Rodriguez, eminentní profesor, kterého velice dobře znám. A e, z toho, co vyplývá z toho, co řekl pan Pos. Pan Pos řekl, že máme nechat právo tak, jak nyní je, že bychom neměli provádět žádné změny. Pan Rodriguez ale doporučil, že ustanovení, která vyplývají z rozhodnutí ESD, že tato ustanovení by měla být zohledněna v zákonech, v legislativě, tak, aby existovala právní jistota, protože e, není vždy jisté, že soud zůstane u toho, co jednou rozhodl. E, soud může samozřejmě měnit své názory. Já bych byla ráda, pokud byste pane Rodriguezi nějak vyjasnil tento rozpor. Jak to tady vidíte? Uh, Mnohokrát děkuji. Já jsem velice ráda, že jste, ráda, že jste položil tuto otázku. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Já jsem zjistila, že ze, ze strany komun i ze strany podniků neexistuje nutně požadavek nové legislativy, ale především vyjasnění a transparentnosti. A prostřednictvím rozsudku ESDD v poslední době tato transparentnost vzrostla, to je pravda. Je třeba, aby pro obce existovaly, existovala transparentnost také v oblasti školení, například pokud jde o zadávání veřejných zakázek a o podpůrné programy EU. Otázka je, jak může fungovat koordinace mezi různými generálními ředitelstvími, tak aby eh, člověk nepotřeboval více než jeden den, aby obec mohla získat potřebné informace pro eh, zadávání veřejných zakázek. A jak by podle vašeho názoru mohl tento postup být, optimalizován? Děkuji. A já bych se chtěla zeptat pana Hendyho a ten hovořil o kompetitivním dialogu. A já si myslím, že tento dialog je zcela zásadním bodem. A tento nástroj je zásadní také proto, aby a poskytování služeb mohlo být flexibilní. Jak by to ale mělo vypadat v praxi? Otázka na pana Gese eh, se týká také legislativy. Eh, týká se to toho, co řekla paní Gepard, ale ještě bych to chtěla specifikovat. Já jsem hovořila s různými zainteresovanými stranami, také s ministerstvem hospodářství ve Francii. Ministerstvo poukázalo na to, že a nařízení v této oblasti by pro Francii bylo přijatelné jenom v případě, že by zohledňovalo francouzský přístup. Tak už to trvá mnoho let a nic se na tom nezměnilo. Problém je, že v oblasti koncesí je právní praxe v jednotlivých členských státech různá, omezená a že zde neexistuje dostatek flexibility. Možná bych využil svého a své funkce jako předsedy, ale chtěl bych hovořit jako a, stínový zpravodaj. Pan Hens hovořil o revizi starých směrnic, ale ne o nových směrnicích. Já si myslím, že důležitou otázkou, o které jste všichni hovořili, je praktická aplikace legislativy na místě v praxi. Zdá se, že rozhodnutí ESD podporují a pragmatickou a flexibilní interpretaci legislativy. Je to něco eh, co se týče eh, operativního postupu, něco, eh, v čem by se měla Evropská komise více angažovat. To je tedy první otázka. Dále, institucionální mechanismus veřejných zakázek v některých členských zemích je na to připraven. A my jsme jako výbor jeli do Švédska přednedávném. Setkali jsme se eh, s úřadem pro hospodářskou soutěž. A eh, hovořili jsme také o zadáváním eh, veřejných zakázek. A švédský kolega bude hovořit. My jsme tam hovořili o kontrolách. Měly by vlády být odpovědné za to, aby zajistili správné fungování systému? To je tedy moje otázka. Nyní jako předseda bych chtěl požádat o odpovědi. Zajdeme panem a začneme panem Henen a poté budeme pokračovat k dalším řečníkům. A vždy nám můžete ale poslat i písemné odpovědi, takže vám dávám přibližně minutu na to, abyste odpověděl. Poté bude další řečník. Děkuji, pane předsedo. Já to budu mít snadné. Mám jenom dvě otázky. Za prvé, pokud je o to, jestli konkurenční dialog je dobrý způsob, jak se zavést větší flexibilitu do veřejných zakázek. Říkal jsem vám tu dobrou věc, a totiž já si myslím, že to vyjednávání jako takové, v tom vyjednávání je tento prvek velice dobrý, podle mě. Dostanete do místnosti, budete mít místnosti všechny uchazeče a řešíte problémy, ale problém je ten, že to dost nákladné. A ta druhá věc, praktické uplatňování komplexní legislativy, Kdyby byl nějaký způsob, jak trošku upravit konkurenční dialog na konci, protože s tím souvisí ty největší problémy úplně na konci. Uchazeči mají velké náklady, ale vyhrát může jenom jeden. A to je důležitá věc. Jednoduchá věc, ale důležitá. Takže všichni mají velkou motivaci pro to, aby to překazali ostatním, protože se to týká velkých investicí a to je důležitá věc. A také má smysl, aby se uchazeči těmi věcmi zabývali. Nemá smysl, aby to dělali všichni, má smysl, aby to třeba dělal jenom jeden. A v takovém případě se nám podaří mnohem rychleji a mnohem levněji prosadit více těchto projektů. Děkuji. Uh, profesor Rodriguez. Profesor Rodriguez. Merci, monsieur président. Euh, Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím ty dvě otázky sloučit. Jestli by měl být zákon jiný a pokud ano, tak v jakém smyslu. Jenom aby to bylo úplně jasné na základě toho, co už jsem říkal. To byly takové věci k zamyšlení a na konci bylo pár otazníků. První možnost, měli bychom něco dělat nebo ne protože samozřejmě můžeme věci nechat tak, jak jsou. To je také možnost. Jak už jsem říkal, Evropský soudní dvůr se vydal jednou cestou a ta se zaměřila na flexibilitu, spolupráci a přístup ke smlouvám o koncesích a tak dále. To je jedna možná volba. A druhá volba, kterou máme, je zajít trošku dál. Když se podíváme na legislativní dokumenty, které máme, Mohli bychom je přehodnotit a reformovat to, co už máme. Příkladem je definice koncesí. Zákonodárce rozhodl v roce 2004, že učí, co je to koncese. A teď soudní dvůr použil jinou definici. Ne úplně jinou, ale trošku pozměněnou definici toho, co znamená koncese, zvlášť pokud je o převod rizika. že soudní dvůr si to vymezuje po svém. Takže to je také jedna možnost. Posoudit to, co už máme a přeformulovat to, aby to bylo slučitelné s tím, co říká soudní dvůr. A druhá možnost je větší transparentnost, pokud je o spolupráci mezi místními orgány. A to nemusí být případ jenom trhu s veřejnými zakázkami, to je věc, která je dosti specifická, ať už je to ten francouzský model nebo ne, to nevím, to nedokážu říct. Ale můžu vám říct, že když se podíváte na určitou judikaturu, třeba v Německu, vidíte, že tady je jednoznačné riziko, pokud jeden členský stát bude vnucovat na evropské úrovni svůj vlastní model. Protože v této věci už máme docela pokročilou judikaturu. Nicméně musí mít k tomu přístup všech 27 členských států, takže v podstatě začínáme od nuly. Já nemám nějaké zázračné řešení, ale musíme se hodně zamyslet nad tím, že se otevírá mezera a stále se rozšiřuje taková propast mezi legislativními předpisy a na druhé straně mezi tím, že chceme flexibilitu a pragmatický přístup a chce to soud. Děkuji. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Ano, já jsem naslouchal vašim otázkám a možná bych je něco předeslal. Já jsem neměl na mysli ten eh, dolnosaský případ. Eh, tam šlo o velice specifické sociální okolnosti. My se bráníme sociálnímu dumpingu Eh, který existuje u některých státních podniků ze třetích zemí. Eh, to jsou firmy, které dostávají smlouvy v EU, někdy i s podporou EIB a eh, za pomocí těchto peněz, aniž by museli dodržovat stejná hospodářská kritéria jako my, dostávají zakázky na našem společném trhu. A to skutečně mm, to nelze tolerovat. My se domníváme, že tento typ přístupu na náš trh by skutečně neměl být dovolen. Toto je sociální dumping a ekologický dumping. I to je velmi politování hodné, že se něco takového děje, že některé země jednoduše a prostě e, zapomínají, co chtějí dělat a e, zapomínají, že jednají proti vlastním zájmům z hlediska hospodářského i ekologického, že tedy škodí vlastním občanům. Samozřejmě v stavebnictví to je mně blízké, to je velice eh, považuji to za velice důležité a citlivé, zejména u těch velkých stavebních zakázek a tak dále. Eh, my jsme eh, tady slyšeli řadu otázek, eh, pokud je ta akcept, míra akceptace. Ano, samozřejmě není třeba, aby v každém případě obce i malé obce vydávaly velké peníze na právní porady. To ne. Ale já si myslím, že tady je třeba to vše trošku z informalizovat. Eh, to vlastně říkala eh, tady paní kolegyně. Eh, na jedné straně bychom chtěli mít flexibilitu a na druhé straně je strach na straně veřejných orgánů trošku pri, dejme tomu odchýlit se trošku od pravidel nebo vykládat je trošku tolerantnějším způsobem. A Tady je třeba také možnost, eh, abychom, eh, eh, aby se ti, kteří nabízejí služby veřejnému sektoru, aby se jednou, tedy jednou prokázali své kvalifikace a nemuseli to prokazovat po každé. Pokud se týče sociální aspekty, ano, jestliže máme zákonem dané minimální mzdy, tak to je v pořádku, proti tomu nic nenamítáme, ale pak tady máme kumulaci, protože můžete mít Eh, k tomu všemu ještě eh, postižené a další dotace a tak dále a to už potom může být moc. Eh, no a tady se hovořilo také o tom, jaký prostor pro manevrování mají zadavatelé zakázek a tak dále. No, my tady máme dvě oblasti, kde se spolupracuje mezi veřejnými orgány, tedy orgány obcí a druhá možnost je koncese na služby. No a e, tady zatím nemáme k tomu nějaké, nějakou dodatečnou úpravu a ty koncese, ty jsou prostě tak rozmanité a jestliže chceme mít konkurenci, tak prostě tady tuto flexibilitu musíme zachovat. No a pokud se týče toho třetího akcentu e, s e, privátní partnerství, ano, tady skutečně je možné spolupracovat, tady není třeba žádných dodatečných právních úprav. Děkuji. Uh, Děkuji. Dovolte, abych poděkoval všem čtyřem expertům za velice jasné a užitečné prezentace a také mnozí z vás nám uh, poskytli písemně své podklady, to máme v těch žlutých složkách. A já tedy si myslím, že všichni zpravodajové eh, a stínoví zpravodajové budou mít možnost a že budou chtít se tím pročíst. Eh, ne, že by nám to usnadnilo život, ale eh, vy tam uvádíte řadu dalších věcí, které jsme zatím třeba nebrali v úvahu a mohlo by nám to pomoci. A nyní prosím, bychom přešli k našemu druhému zasedání a to jsou praktické dopady právní nejistoty eh, v souvisejícími se sociálními a environmentálními kritérii eh, mm, zadávání zakázek. To je to soft law. Paní eh, Štále už nám k tomu něco řekla a já teď opět jenom uvedu naše řečníky, pokud uvidím na ty jmenovky. A Opět každému z vás dám pět minut. Tak za prvé máme tady paní Hirnis. Doufám, že jsem to moc eh, nezdeformoval. Angel Dodik Hirnis, eh, která je členka Business Europe Working Group. Je z Norska a eh, já vás zde velice vítám, protože Norsko je samozřejmě velice angažované na společném trhu a také aplikuje eh, naše směrnice pro veřejné zakázky. Dále zde máme Petra Norsteda, že švédské rady pro environmentální řízení. Eh, jeho zodpovědností je, jsou eh, některé velice zajímavé projekty, které souvisí s ekoprocurementem ve Švédsku. A možná, že tedy nebudeme mít čas eh, se tím detailně zabývat, ale snad eh, podnítit náš zájem. Takže eh, toto je toto téma. Pak je tady pan Clark z Evropské federace odborových organizací veřejných zaměstnanců, které je tady, združuje 250 odborových svazů a opět se bude zabývat eh, veřejnými zakázkami a výzvami. A dále eh, C. Kodhas, to je, to, eh, to je oblast sociálního bydlení, to je nový aspekt, který jsme tady ještě neměli. Takže nejdříve paní Jones. Děkuji za vřelé přivítání Norska, dámy a pánové. Vážení poslanci, Business Europe se domnívá, že stávající pravidla pro veřejné zakázky jsou odpovídající a dostatečná. Směrnice z roku 2004 je pevný základ jak pro transparentní veřejné zakázky, prakto, tak pro nezbytnou spravedlivou hospodářskou soutěž. Zajištění těchto cílů je naprosto zásadní v boji proti korupci. A proto tyto dvě velice důležité směrnice rozhodně není dobré spochybňovat. Transpozice směrnic do vnitrostátního práva představuje jeden z nejvíce ambicioznějších postupů z hlediska revize vnitřního trhu a tohoto práva. Pokud je o zaměstnanost, potřebujeme větší transparentnost pod těmi jednotlivými Prahy. Potřebujeme také účinné opravné právní prostředky, nicméně z praktických důvodů nemusí být tak rozsáhlé jako u veřejných zakázek nad příslušnými Prahy. Směrnice nepředstavují překážku pro vylepšování přístupu malých a středních podniků k procesu vařání zakázek. Je na orgánech, aby prosazovali příslušnou strategii. Například musí uplatňovat příslušná kvalifikační kritéria. A to se týká i velkých projektů a musí to být všechno na webových stránkách. Klíčové je usnadnit přístup pro malé podniky k evropskému trhu a proto je zásadní transparentnost a publicita. Business Europe se domnívá, nebo nedomnívá, že legislativní kroky ke koncesím jsou nutné. Základem koncepce koncesí je to, že se s tím pojí provozní rizika a v průběhu trvání smlouvy je nutné provázet změny, a přidělení rizika a doba trvání, to jsou věci, o kterých by měly rozhodnout smluvní strany. Nesmíme být příliš preskriptivní, protože to by bylo rozhodně překážkou dalšího utváření této oblasti v budoucnu. Veřejné zakázky nemají být nástrojem pro e, plnění politických cílů, kromě zajištění spravedlivých, transparentních a účinných postupů pro nákup služeb a zboží a pro další rozvoj vnitřního trhu. Měli bychom rozhodně dosahovat hodnoty za vynaložené prostředky. Směrnice z roku 2004 představuje dostatečnou právní jistotu, pokud je o pravidla pro veřejné zakázky. A proto zákonodárce v Evropské unii by se měl zdržet přijímání dalších předpisů. Místo toho podporujeme rozvoj příslušných pokynů, školení pro veřejné zadavatele s doporučením pro to, jak stanovit zelená kritéria ve veřejných zakázkách. Měli bychom také prosazovat osvědčenou praxi a co se týče EU a členských států EEA u zelených veřejných zakázek, měli bychom mít větší konzultace s průmyslem, mělo by to být systematičtější než v minulosti. Judikatura. Ta dává prostor veřejným zadavatelům k tomu, aby zahrnuli sociální kritéria pokud se budou přímo pojit s cílem smlouvy a kromě toho směrnice umožňuje využití určitých sociálních doložek v každém typu smlouvy. A proto navrhujeme, aby se zpracovaly pokyny, které budou prosazovat sociální ohledy ve veřejných zakázkách a musíme využít stávající právní rámec a napomáhat rozšiřování osvědčených postupů. Na základě nedávného rozhodnutí EST vznikla otázka, jestli je tady nový přístup pro vnitropodnikové zadávání zakázek. Evropské podniky se domnívají, že tomu tak není. Nicméně je tady možná určitý prostor pro další vyjasnění. Ovšem toto vyjasnění je možné provést doku- prostřednictvím dokumentů o výkladu práva. Nepotřebujeme novou legislativu. Podniky chápou, že smluvní orgány musí mít možnost dělat věci sami a za určitých podmínek mohou obce zorganizovat svou spolupráci, jak si přejí, pokud se budou držet pravidel stanovených ESD. Je důležité zmínit, že podle soudu veřejné zakázky bez oznámení veřejné e, zakázky nebo řízení je možné jen ve výjimečných případech, jako v případě Hamburg. Taková spolupráce se musí vyznačovat aktivní spoluprací a interakcí mezi veřejnými partnery a nemůže spočívat jenom v tom, že jeden partner dodá řešení a ostatní za to zaplatí. Abych to zhrnula, evropský průmysl se domnívá, že směrnice by se neměla znovu otevírat pouhých pět let po vstupu v platnost. Nelegální přímé veřejné zakázky nevidíme v důsledku špatné legislativy, jak říkal ESD. To je nejzávažnější porušování práva a toto vzniká v důsledku špatných postupů. Pokud dojde k revizi této legislativy, organizace Business Europe se ráda aktivně zapojí. Děkuji. Uh, Mnohokrát děkuji. A nyní pan Norstedt. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za pozvání. Moje prezentace se týká švédské zkušenosti, pokud jde o ekologické partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem PPP. Já jsem rovněž pracoval v takzvané Green Seven Group, což je skupina sedmi zemí, a které se účastní ekologického zadávání veřejných zakázek již několik let. Od roku 2003 švédská vláda se rozhodla, že vytvoří nástroj pro zadávání ekologických veřejných zakázek. A tento nástroj by měl být dostupný všem, kdo o to má zájem. Stanoví se relevantní kritéria pro odpovídající skupiny zboží. Naše kroky byly úspěšné, když jsme sledovali tento nástroj. Stále více zadavatelů veřejných zakázek tohoto nástroje využívá. A kritéria jsou lépe formulovány a věc lépe odpovídají legislativě v oblasti veřejných zakázek. A legislativu nevnímáme jako překážku nebo problém pokud je o zohledňování ekologických otázek ve veřejných zakázkách. Je však třeba vyjasnit některé věci. Především pokud se podíváme na sociální kritéria, je zde otázka toho, jak ověřovat sociální kritéria. Především pokud jde o plány eh, ekologického řízení, jsou zde některé problémy. Jsou zde také problémy například využívání ekologických označení u veřejných zakázek, protože ne všechna kritéria těchto označení je možné využívat při zadávání veřejných zakázek. Dále se domníváme, že je důležité, aby komise mluvila jedním hlasem aby jednotlivá generální ředitelství postupovala koordinovaně a říkala to samé o veřejných zakázkách. Z různých generálních ředitelství vycházejí různé iniciativy, pokud jde eh, partnerství mezi soukromým a veřejným eh, sektorem a to je velice frustrující že zde neexistuje koordinace. Je třeba harmonizovat požadavky na veřejné zakázky, především pokud jde o globální produkty, jako jsou a eh, produkty IKT to by bylo lepší pro dodavatele, ale samozřejmě by to mělo i lepší dopad na, na trh, pokud by všichni využívali eh, těch stejných kritérií. Na trhu by tak vznikla transparentnost a bylo by jasné, jakým směrem se trh ubírá. Velkou výzvou je soustředit se na trvale udržitelné zdroje snažit se o udržitelné zadávání veřejných zakázek. Je třeba podívat se na celý dodavatelský řetězec. Další slide. Nevím, jestli vidíte všechny detaily na tomto slajdu, ale toto je dodavatelský řetězec. A pokud byste chtěli jít ke zdroji, kde například vyrostl strom. Je to problém, protože informace nejsou předávány a neexistuje zde propojení, pokud jde o předávání informací u mnoha surovin. U některých surovin, jako jsou kovy a další materiály, informace o zdroji v průběhu celého řetězce nejsou dostupné. To je velká výzva, protože mnoho produktů obsahuje mnoho materiálů, které mají vliv na životní prostředí. Abyste eh, ve svých veřejných zakázkách eh, postupovali ekologicky, musíte znát eh, celý životní cyklus produktu až ke zdroji. Ale často dochází ke ztrátě informací někde na začátku dodavatelského řetězce. Také pokud eh, se chcete zabývat dopadem na klima, musíte znát celý dodavatelský řetězec a to je problém. Takže zde je mnoho otevřených otázek, které musíme vyjasnit a koordinovat na úrovni EU. Abych to shrnul, myslím si, že legislativa není problém. A problémem je praktický vstup je třeba, aby zde byly jednoduché nástroje, eh, více kompetencí, více eh, zdrojů. My jsme vypracovali studii k tomuto tématu a můžete ji nalézt na naší webové stránce, kterou vidíte na slajdu. Děkuji. Mnohokrát děkuji za velice eh, užitečné myšlenky, nad kterými se určitě zamyslíme. Možná jste si všimli, Eh, že zde byly stížnosti na nedostatek koordinace v rámci koordinace nedostatek koordinace v komisi, pokud jde o eh, spolupráci mezi generálními ředitelstvími. To se určitě bude odrážet také ve zprávě. Další Penny Clark. Eh, Děkuji, pane předsedo, a dobře ráno všem. Eh, samozřejmě, že eh, nejlepší hodnota pro nás určitě není to tež, co nejlevnější eh, nabízející. Nám jde také o určitou úroveň a kvalitu prací a také ochranu životního prostředí samozřejmě. Takže když se podíváme na sociální kritéria, která používají v veřejných zakázkách členské země, tak některé české země s tím mají dlouholetou zkušenost a zdá se, že směrnice spíše se vrací zpátky. Eh, tato umožňuje také sociální ekologická kritéria, ale my víme, že mnoho z toho je eh, v úvodních ustanoveních, nikoli ve vlastním textu směrnice. Takže z tohoto důvodu se nám nepodařilo natolik rozvinout ten eh, sociální aspekt, jak jsme si přáli. A ty prezentace, které tady zazněly z Evropské komise, tak eh, ne tady, ale které jsme viděli z Evropské komise, to také do jisté míry zdůvodňují. Eh, u nás eh, tady vyplývá otázka, zda je možné na evropské úrovni učinit něco pro právní jistotu Eh, jsme trošku smutní, to, co jsme tady slyšeli, protože pokud chceme mít sociálnější a zelenější Evropu, potřebujeme mít taky lepší regulaci. Eh, naši členové, mnozí z nich eh, tady vlastně jsou to odborové organizace, takže oni jsou pro dodržování předpisu, ale já si myslím, že ty, ta směrnice o e, veřejných zakázkách, že spíše se negativně vymezuje v této, respektive profiluje v této oblasti e, sociálního procurementu. A zkušenost je taková, že pokud eh, v některých zemích, pokud něco není úplně přesně popsáno v zákoně, tak eh, to znamená, že se to nesmí a jiní si říkají, jestliže tedy eh, zákon to neřeší, tak to uděláme podle sebe a můžeme to udělat. My jsme se dnes dosáhli něco o nových principech Lisabonské smlouvy. Lisabonská smlouva přináší významný posun ale zdá se, že některé prezentace to nedostatečně reflektovaly. To znamená, že z toho vyplývá jasná potřeba, aby Evropská komise a Evropský parlament a zajistili to, aby veřejné orgány, zaměstnavatele a také odbory si toho byli více vědomi, aby stavili na těch pozitivních případech soudního dvora. Jestliže se tedy ptáte, komunikujete třeba eh, s příslušným direktorátem komise, tak eh, stále ještě nejsou patrny ty eh, pozitivní přínosy Lisabonské smlouvy, které by měly být. Dnes dopoledne už se hodně hovořilo o vyjasňování sociálních kritérií a o tom, jak je to obtížné. Je to daleko obtížnější, než kvantifikovat ekonomický výkon. A samozřejmě je třeba říci, že hodně starých zavedených předpokladů, pokud se týče ekonomických kritérií, tak bylo spochybněno. A mnoho sociálních partnerů, například v textilní výrobě, v zajišťování stravování a podobně, v sociálním dialogu se zabývají tématem sociálního procurementu, eh, vydali různé pokyny a prohlášení, kde je možné eh, to využít pro vyjasnění těch sociálních kritérií. Ale přesto, že směrnice už platí několik let, tak eh, pořád čekáme na pokyny, které by měla vypracovat komise. A kdybych tady měla uvést příklady užitečnosti sociálních kritérií, tak to by zmínila především genderovou rovnost, eh, která má velice silnou tradici v Evropské unii a samozřejmě také eh, v Business Europe nebo ETUC. Eh, tam v jejich dokumentě se hodně hovoří o vhodném rámci a také komise má svůj časový plán na podporování těchto aspektů. Takéž se to týká chráněných pracovních míst, inkluze sociálních partnerů, eh, přiměřené mzdy. To všechno jsou oblasti eh, také rovnost eh, mest a podobně. A také bych zmínila v neposlední řadě transparentnost, což je nejenom ekonomické kritérium, ale také sociální kritérium. Je třeba mít transparentnost v kontraktech, v definovaných procesech, tak, aby to podporovalo, podporovalo řádnou informovanost a zapojení obyvatel a občanů. No a poslední bod, eh, my se také zabýváme procurementem eh, dotovač jak EPSO. My jsme nyní v novém situaci. Eh, Evropské odborová organizace pro veřejný sektor Eh, tak eh, ty zajímají především výsledky méně než procesy. A my jsme tady hodně slyšeli během tohoto dopoledne o právní jistotě, procesy a tak dále. A eh, jestli se zeptáme, zda tyto koncese jsou dobré pro poskytování služeb pro sociální oblast a tak dále. Já myslím, že to je problematika, eh, kterou je třeba teprve rozvést a musíme se spíše zabývat řešením problémů než eh, procesy. No a já myslím, že to vlastně tady zaznělo také. Já vám děkuji za pozornost. Uh, a jako poslední, pan Dion. Já myslím, že mi máte také slajdy. Ano, děkuji. Mohu mluvit nizozemsky? Dobře, děkuji. Děkuji za pozvání. Ano, já tady zastupuji Cekot Housing Europe, což je evropská organizace, její členové vyvážejí asi 25 milionů obydlí v Evropské unii. A vzhledem k fyzické povaze obydlí, narážíme na řadu problémů se směrnicí o veřejných zakázkách. Čtyři body. Nebudu to všechno číst, máme málo času. Nicméně, první věc, kde narážíme na právo v oblasti veřejných zakázek, je velice praktická. Je to hranice mezi veřejnou zakázkou a veřejnými pracemi a službami. V městském rozvoji, u sociálního bydlení a tak dále, samozřejmě tam je to velice podstatné. Ale vzhledem k rozhodnutí soudního dvora máme definici veřejných prací, která je příliš široká ve vztahu ke směrnici. Takže není příliš dobré uplatňovat to na související služby. Tady by možná pomohla koncesní pravidla, ale zatím ta pravidla nejsou dost jasná. Není to jasné, takže se nedá říct, jestli je tady nějaké možné řešení. Například obtížné jsou vztahy mezi těmito dvěma typy smluv. Další věc, partnerství, to je také velice důležitá věc. Dotýká se to různých úrovní. Sociální bydlení je do značné míry otázka partnerství a spolupráce, ale zadávání veřejných zakázek vychází z toho, že ty dvě smluvní strany jsou samostatné, oddělené. Takže partnerství se dotýká celé řady oblastí, sociální bydlení, bývají tam problémy, problémy s uchazeči. Uchazeči musí spolupracovat, pokud máme dosáhnout přidané hodnoty při budování obydlí. Samozřejmě je tady vazba na veřejné organizace a další sociální organizace. Oni se toho účastní po celou dobu, jsou prakticky součástí komunity. Nekončí to tím, že se postaví nějaký dům. Musí to vycházet ze soukromé iniciativy, ale tuto iniciativu nemusí vždy využívat veřejné orgány. Samozřejmě ti jsou partneři v tomto procesu, A nějak by se proto měli zapojit do procesu ucházení o zakázek a pomáhat řešit všechny ty praktické problémy. Další problém je udržitelnost investice do energie, to je také velmi důležité. U energie ten konečný prospěch neplyne tomu, kdo investuje. U sociálního bydlení je to tak, že jeden člověk investuje a prospěch plyne druhému. Takže je potřeba dát tyto strany dohromady v průběhu celého procesu zadávání zakázky, zatímco u běžných zakázek tento problém nevystává. Pak je tady aspekt územního plánování. Sociální bydlení je samozřejmě napojeno na městské plánování a u veřejných zakázek se práce samozřejmě velice často zadává a může platit ustanovení, že 25 obydlí musí být sociálních. To znamená, že tlačíme do kouta, dominovat bude nejnižší cena a příslušný uchazeč potom musí postavit sociální obydlí. Ale jedním z důsledků je to, že zákazníci nedostanou tu kvalitu, kterou by chtěli u sociálního obydlí. Samozřejmě městská regenerace to je průběžný proces a proto je velice obtížné sledovat tyto postupy. Vidím, že už nemám moc času. Další věc jsou sociální kritéria to rychle přeskočíme, rychle si to projdeme. Je tady samozřejmě řada dalších věcí, o kterých bych chtěl mluvit, například nadace pro bydlení. Nicméně, co se týče mých závěrů, tady bych chtěl zmínit dvě důležité věci. Za prvé, sociální bydlení je v podstatě dlouhodobá věc, která se pojí s nějakým městem nebo obvodem. Nemůžeme u toho utéct, když se něco nepovede. A samozřejmě to moc nezapadá do toho celkového procesu zadávání zakázek. V průběhu doby mluvíme se spoustou lidí. V praxi se to opravdu špatně dělá. Velice důležitá je sociální soudržnost. Je tady odpovědnost za obydlení a je velice obtížné zapracovat sociální kritéria do procesu zadávání zakázky, protože to je samozřejmě otázka soutěže mezi uchazeči, ale pokud má být někdo úspěšný, je nutná spolupráce. Skutečné přidané hodnoty na místní úrovni je možné dosáhnout pouze na základě spolupráce všech zúčastněných. A to musí být také udržitelné. Takže závěry, pane předsedo, otázka je, do jaké míry je to prospěšné, vzhledem ke zkušenostem z posledních let, abychom využívali veřejné zakázky u sociálního bydlení, zvlášť když se staví domy ve zranitelných oblastech, protože pak ty věci musíme postavit proti sobě a zvážit, co je důležitější. Jedna věc je, dejme tomu, ta udržitelnost, druhá věc jsou pravidla, evropská pravidla jejich uplatňování. Doufáme, že Lisabonská smlouva nám to usnadní. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane Dione. Ano, děkujeme za váš příspěvek. A paní Karka nám také poslala velice zajímavý dokument, můžeme si ho potom přečíst. Máme trošku času na otázky. Já bych dal také pět minut komisi, potom na závěr možná, aby se zamyslela nad tím, co tady slyšela. Takže mám otevřený seznam řečníků, zatím je tady pan Venio, paní Gepardová, pan Engel, ještě někdo další, kolegové? Já předpokládám, že paní Rýla se potom ještě přihlásí o slovo. Paní Hanslik, trošku později, pokud nechce něco říct teď. A myslím, že paní Válerová, ještě někdo? Paní Válerová. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve chtěla poděkovat všem odborníkům, kteří sem k nám dnes přišli. A snaží se odpovědět na naše otázky. Samozřejmě, když se odpovídá na otázky, vznikají další otázky. Já si pamatuju na několik schůzí, které jsme měli. A dívám se na paní Gebhardt, ale vím, že jsou zde dva směry. Máme zde odborníky, kteří se podívají na směrnice, které fungují a říkají, věci nejsou tak špatné, tak jak jsou, nepotřebujeme více legislativy. Všechno, co potřebujeme, je zlepšit způsob aplikace této legislativy. A poté je zde druhý směr myšlenek, myšlení mezi experty. A paní Clark, pan Jonge, pan Rodriguez, k ním patří, říkají, že Díky Lisabonské smlouvě máme nástroje, abychom Evropu udělali sociálnější, aby více respektovala životní prostředí. A to bude mít vliv potom na celý svět. Já si myslím, že v praxi často dochází k chybné aplikaci. A to je obrovský problém ve chvíli, kdy se to snažíme řešit. Já jsem byla odpovědná za oblast obnovy škol svého času a zjistila jsem, že existují často sociální kritéria pro malé podniky. které potřebují eh, vždy povolení navíc. My potřebujeme využívat nástroje Lisabonské smlouvy. A pan Rodriguez hovořil o a tom, jak se věci vyvíjejí v praxi a o určité nesrovnalosti se smlouvou. Já si myslím, že potřebujeme text, který by jasně stanovil, že to, co potřebujeme, je dobrá hospodářská soutěž a ne narušená hospodářská soutěž, pro, pokud jde o ekologické a sociální faktory. Potřebujeme dobrý právní základ a pro občany i pro místní úřady. Je třeba jasně specifikovat věci s ohledem na Lisabonskou smlouvu, abychom jasně poskytli právní jistotu pro všechny. Kdybych já byla nějakým aktérem v této oblasti, rozhodně bych nebyla spokojena s tím, že bych vycházela pouze z rozhodnutí ESD. Paní Gepard, děkuji. Já myslím, můžu plynule pokračovat. Eh, v těch čtyřech projevech, které jsme právě slyšeli, byly podle mého názoru zdůrazněly dva aspekty. Za prvé, jedná se o použitelnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek a jak s tím budeme nakládat. A dále Lisabonská smlouva. Ta nám dává nové možnosti přístupu, abychom měli rámcovou eh, legislativu pro ochranu služeb ve veřejném zájmu. Já si myslím, že to jsou aspekty, které vyplynuly z většiny příspěvku. A to je tedy eh, téma, které jsem chtěla zmínit. Dále jsou důležitá kritéria, které se využívají při zadávání veřejných zakázek. Především se jedná o ekologická a sociální kritéria. Já jsem byla zapojena do zavádění těchto kritérií do práva týkajícího se veřejných zakázek. Tehdy jsme vedli velice živé diskuze o tom, zda potřebujeme takováto kritéria a pokud ano, zda by měla být závazná nebo dobrovolná. Já jsem jako sociální demokratka, ale i jako německá poslankyně eh, měla určitý rozpor v sobě. Sociální demokratka říkala, eh, samozřejmě musí být eh, ekologická a sociální kritéria závazná, ale německá poslankyně ve mně říkala, ano, ale co komunální samozpráva? Musíme dávat obcím prostor pro to, aby činili vlastní rozhodnutí to druhé nakonec zvítězilo. Já si myslím, že to je správně. A poté ovšem nastaly problémy s implementací, s tím, jak e, tato kritéria mají být rozhodnuta, jak se definují. To je otázka, kterou mám na všechny. Jak můžeme zajistit to, aby v Evropské unii existovala soudržnost i v případě, kdy tato kritéria nedefinujeme na evropské úrovni a necháme volnou ruku obcím. Jak můžeme tento problém vyřešit? Uh, Mr. Engel. Pan Engel? Eh, dovolte prosím, abych eh, krátce připojil něco k místní samozprávě a Lisabonské smlouvě. Eh, je to poprvé, co se toto zde potvrzuje, ale potvrzuje se, že eh, tady máme pořád stejné problémy, že ty obce jsou prostě příliš malé a nejsou schopny zajistit ani tu nejnižší potřebnou úroveň. Prostě obcím to přerostlo Přeslavu. Eh, to je takové nějaké eh, jasné na společném trhu, to je stará známá věc. U smluvního práva jde především o právní jistotu. A z tohoto slyšení to také vyplynulo. Existují i jiné elementy, ale prostě eh, to, co máme, nestačí. Právní jistotu lze zajistit pouze zákony, ale to si nepřeje komise a nepřejeme si to ani my. Čili jsme opět v onom starém známém dilematu, v tom rozporu mezi eh, více, jistoto, více jistoty, to znamená více zákonů, a nebo mezi svobodou, eh, nepříliš velkou regulací a tak dále. Hovořilo se tady také o eh, kultuře právních sporů, no a tomu se nedá uniknout. To je můj osobní závěr z tohoto dnešního jednání. Více, než by to byla otázka. Eh, tady opravdu je to tak a prostě ne, neexistuje tady nějaká odpověď na tyto otázky. Paní Weiler? tak to bylo řečeno velice hezky. Prostě e, sporům se nevyhneme. A já se tomu nechci vyhýbat. Myslím, že spor je základní ingredienci politické demokracie. Eh, paní Gebhardt eh, také nastačila určitou rozpolcenost, ale já jsem také byla političkou na obecní úrovni, komunální úrovni a je třeba říci, že je správné, aby Eh, politici, komunální politici se mohli rozhodovat mezi kritérií, ale já konstatuji, že mnozí vůbec nevědí ani v střední velkých městech, že máme 13 kritérií. Eh, je hezké, že se tady zasněla třeba sociálně ekologická témata, ale ono jich je daleko víc. A tady je zaprvé nutné se v tom vyznat a mm, teprve potom Eh, z nich vybírat. Samozřejmě, že politici nemusí využívat všechna kritéria, ale musí stanovit, která jsou pro ně prioritní a která ne, mohou si vybírat. Já myslím, že eh, tady není nějaká povinnost nebo předpis eh, třeba od nás, naší úrovně, že je třeba použít to či to, ta či ta kritéria. Tak to není třeba eh, teď probíhá klimatická debata a je tady snaha eh, prostě povinně eh, nadiktovat ekologická priorita, kritéria, no tak to momentálně tak není, třeba to někdy bude a dneska ne. Máme tady švédský příklad, tady zaznělo to, že u nás byly vydány, tedy ve Švédsku byly vydány pokyny, přehled osvědčených postupů, No a možná, že by jiné členské země tomu také mohly na pomoci. A my vlastně očekáváme určité, příručku pokynu, pokynu od eh, komise. A eh, samozřejmě, že eh, by potom, tedy nebylo by to povinné, ale byl by tady jakýsi náznak to, že je třeba se eh, že dodržovat zákony, pokud se týče eh, pokud se týče minimálních mest, ale třeba kdyby někdo dodržoval další kritéria, jako třeba genderovou rovnost, tak by to mohlo znamenat eh, výhodu při zadávání veřejných zakázek. Ano, dobře, děkuji za tu otázku a teď takže eh, ještě jeden proslov. Mm, já bych chtěl také eh, jaksi spořit čas a eh, chci mm, také se zaměřit trošku na komisi. Pokud jsem tomu správně rozuměla, je tady nedostatek koordinace v rámci komise, nedostatek výkladů, nedostatečná informační politika. Já mám podobné zkušenosti z posledních týdnů skutečně neexistuje třeba ani webová stránka, kde by se člověk dočetl o všech kritériích, ekologický, sociální, sociální a tak dále. Já myslím, že to by mělo existovat. Eh, měli bychom nabízet praktickou pomoc a podporovat tak příslušné orgány. Já mám ještě jednu malou otázku do Norska. Podle mých informací eh, komplikovanosti a byrokracii trpí nejenom malé obce, ale také malé a střední podniky, které třeba u mě eh, si stěžovaly na příliš vysoké náklady a říkají, že prostě eh, některé zakázky raději vypouštějí, protože je to příliš komplikované a nákladné pro ně. Dobře, tak já bych teď chtěl dát ještě příležitost eh, vždycky minutku každému eh, z našich řečníků, aby se každý mohl zastavit u některého bodu a poté eh, na maximálně pět minut bych dal slovo zástupci komise. A poté ještě paní Hanslík a ještě paní Rühle. Tak já doufám, že to zvládneme do půl jedné. A to znamená, že paní Jones dostane slovo. Děkuji, pane předsedo. Já začnu otázkou od paní Rille. To souvisí to i s otázkou, která to zazněla na rozsah nebo na pole působnosti směrnice o veřejných zakázkách. Řeknu vám, co jsme udělali v Norsku. Měli jsme studii, studii o tom, kde je hranice mezi administrativní zátěží a konkurencí. A dospěli jsme k závěru, že je to 60 tisíc eur. Takže v Norsku povinná hranice, povinný práh pro konkurenci ve veřejných zakázkách je 60 tisíc eur. Tím se dostávám k polipůsobnosti působnosti směrnice o veřejných zakázkách, protože to je velmi důležité, abychom dostali na trh malé a střední podniky. A já vím, že je to aktuální téma i v evropských zemích. Ale když se podíváte na skandinávské země, Dánsko má stejný práh jako Norsko. Švédsko uvažuje o tom, že zavede dokonce nižší práh, pokud to projde parlamentem. Takže já myslím, že to je opravdu důležité pro poslance, aby to projednali. Pokud chcete, aby se malé a střední podniky ucházely o zakázky, neuzavírejte trh. Nechejte je. Ale pak musí vědět, kde najdou informace. Takže klíčová je publikace, zveřejňování informací. Další otázka, na kterou bych chtěla odpovědět, jak zajistit konzistentnost nástroje, pokyny, vysvětlení, příklady. Udělejte z toho nějakou kuchařku a pak bude na zadávacích eh, orgánech, zadávajících orgánech, aby si vybrali ten recept, který nejlépe vyhovuje pro daný případ. Děkuji. Dobře. Paní Rule bude určitě pracovat na té kuchařce. Pan Norštat? Děkuji. Já bych rád navázal to, co bylo řečeno. My jsme se ptali ve Švédsku malých a středních podniků, ptali jsme se, jestli ambiciozní environmentální kritéria představují problém, překážku ne, oni říkali, že ne. Překážka je to, když se příliš velká váha přikládá ceně. Zaměření na cenu je největší problém. A tak bych chtěla říct, že jsem vlastně předsedou neformální poradenské skupiny komise Tam jde o těch sedm zemí, o kterých jsem mluvil, které tvoří neformální skupinu a ta bude komisi pomáhat v těchto věcech. Takže já předpokládám, že využijeme naše zkušenosti, abychom komisi pomohli dál rozpracovat příslušné nástroje a pokyny pro udržitelné zadávání veřejných zakázek. Paní Klák, děkuji, pane předsedo. Na úvod možná Lisabonská slova ano, Chceme všechno využít, konzistentnost. Máme řadu receptů pro tu kuchařku. Už se tomu věnujeme dlouho, měla jsem také říct, i s nevládními organizacemi, sociálními, ekologickými. Vždycky říkáme, že sociální a ekologické aspekty musí jít ruku v ruce. Můžeme udělat řadu věcí. Je tady velká vzdálenost mezi tím, co je povinné a co je dobrovolné. Máte cíle, víte, co chcete, máte osvědčené postupy. Nicméně Účelem je sociální a ekologický pokrok. Nemusí být problém konzistentnost nebo její nedostatek. A Norsko, myslím, nedávno také mluví o úmluvě z roku 1994 Mezinárodní organizace práce a ta je volitelná, nicméně přidalo se k ní hodně zemí, takže teď si myslím, že to musíme uplatňovat na místní a regionální úrovni. Dá se dělat řada věcí, a my na tom rádi budeme dál pracovat, stejně jako parlament v minulosti, rádi budeme pokračovat v těchto diskuzích. Neměli bychom říct, že protože jsme dnes nedošli dál, je to špatná známka pro nás, pro všechny a pro Evropskou unii. Ne, máme proto mandát a musíme prostě na tom stavět. Pan Dion? Ano, dvě stručné připomínky. Jedna se týká upřesnění regulace, víc regulace, koordinace a tak dále, takové věci. Samozřejmě o tom bylo hodně řečeno, pomáhá to, ale neřeší to zásadní problém. A ten zásadní problém jsem se pokoušela vysvětlit. Pravidla pro veřejné zakázky vyvolávají rozpory, rozkoly mezi zúčastněnými stranami a my potřebujeme soudržnost. A když mluvíme o soudržnosti, znamená to, že musíme do jednoho projektu zapojit různé zúčastněné. To je zásadní. Musíme najít tuto rovnováhu mezi těmi dvěma věcmi, mezi těmi dvěma stranami. A druhá věc, malé podniky, ty jsou opravdu zásadní. Musí se zapojit do vytváření sociální soudržnosti ve své čtvrti, tam, kde působí. Vidíme spoustu podniků, které se neúčastní, které se nezapojí do veřejných zakázek nebo neucházejí se o ně a my potřebujeme, aby se zapojili. Aby se zapojili do všech opatření, která přijímáme v těchto čtvrtích nebo v těchto obvodech. To bych tedy chtěl zdůraznit, to je důležité. Já bych poděkoval našemu druhému panelu. Ano, mnohokrát děkujeme za velice jasná a užitečná vysvětlení a také za materiály, které jste nám poslali. A doufám, že se dál zapojíte do naší práce na toto téma. A řekl bych všem, kteří vystoupili, že vaše příspěvky, jak říkám, pomohly v pochopení celé věci, ale vyvolaly i další otázky. A proto chceme teď udělat tuto studii Samozřejmě budeme mít nového komisaře, takže se tím také budeme zabývat v tomto ohledu. A názor výboru, a mluvím za všechny politické skupiny, takový, že chceme postoupit ku předu. Chceme pomoct utvářet agendu, i když samozřejmě komise má nadále právo iniciativy. Já vím, že oni vítají náš trvalý zájem. A já myslím, že pan Vídne nám to jistě potvrdí. Takže vám dám pět minut na to, abyste se vyjádřil některým z těchto věcí. Já vím, že to nemůžete všechno pokrýt, ale stejně bychom se vás rádi poslechli. Já bych chtěl říci, že komise má vždy zájem spolupracovat s parlamentem. Dnešní slyšení bylo velice zajímavé. Jedna věc, kterou bych chtěl říct na začátku, je, že čekáme na novou komisi a nového komisaře. Všechno, co můžeme říci dnes, bude podléhat eh, tomu, co bude chtít komisař. a společně s kolegyní Šovskou a budeme se, se budeme zabývat otázkou koncesí. K druhému kolu a k otázkám sociálních a ekologických kritérií. Je pravda, že jsme měli mnoho iniciativ a z různých generálních ředitelství. A především se jednalo o takzvané měkké iniciativy. Nezávazné iniciativy. Vím, že zde existuje hodně nejistoty, protože je zde záplava dokumentů. A my pracujeme na této věci. První věc, kterou bychom chtěli navrhnout novému komisaři, je sdělení, které bude řídit eh, DG, eh, generální ředitelství Markt, a které by mělo zajistit, aby eh, úřady chápaly jaké jsou pokyny, které musí aplikovat, jaká kritéria musí dodržovat a jaká pravidla musí dodržovat, aby plnili legislativu o veřejných zakázkách. Takže tímto chceme zajistit určitou koherentnost. To je jedna z prvních věcí, kterou chceme udělat v rámci nového mandátu komise. Zároveň a bude více informací pro jednotlivé sektory, o sociálních otázkách. To budou takové praktické pokyny. V jaké fázi eh, můžete začlenit sociální kritéria a jak? Je zde určité napětí. Chceme transparentní a spravedlivé postupy, nediskriminaci, ale zároveň chceme zohlednit sociální a ekologická kritéria. A zde existuje určité napětí. Proto jsou potřeba pokyny aby bylo možné věc prakticky aplikovat. Dále se zde hovořilo o workshopech, ochráněných dílnách. Je zde možnost podpořit takovéto dílny? Na této otázce musíme dále pracovat. Pokud jde o otázky, otázku příliš mnoha pravidel a komplikací pravidel. A samozřejmě je zde otázka eh, té komplikovanosti na jedné straně a transparentnosti na straně druhé. Aby vnitřní trh mohl pracovat do určité míry, potřebujete určitá pravidla, a která budou stejná pro všechny. A je třeba, aby všichni věděli, za jakých podmínek se mohou účastnit veřejných zakázek v jiných členských státech. Dnes jsme slyšeli že některá pravidla jsou příliš přísná, eh, v některých oblastech nestačí. Já si myslím, že musíme nalézt rovnováhu. Některá tato pravidla ale souvisí s národními, s národní legislativou. A něco takového zde bylo zmíněno. A je zde mnoho věcí, které je možné upravit na národní úrovni. Poslední věc, pokud jde o aplikaci, jsme si vědomi toho, že aplikace legislativy o veřejných zakázkách je velkým problémem. My se snažíme spolupracovat s národními úřady, snažíme se školit, jak je to jen možné, takže předávám nyní slovo kolegyni. Děkuji, pane předsedo. A já se a pokusím zdůraznit a ty nejdůležitější věci a které se objevily v diskuzi. My samozřejmě budeme rádi diskutovat a s vámi dále o velice specifických otázkách, ať už v jakékoliv formě. Jsme si vědomí toho, že je zde mnoho problémů a mnoho obav. Ty se objevily také v dnešní diskusi. To posiluje naše přesvědčení, že je třeba dále na tomto tématu pracovat. Musíme pracovat na tom, jak zajistit větší jasnost, větší transparentnost. Diskuze o koncencích není novou diskuzí, začala už před několika lety, komise vypracovala sdělení. A dostali jsme také dobrý příspěvek ze strany parlamentu a byla to zpráva z roku 2006. Parlament tak ukázal, že by měl zájem o legislativní opatření v této oblasti. Odvedli jsme tedy mnoho práce, ale tato práce musí dále pokračovat. A klademe si stejnou otázku jako vy. A koncese jsou velice komplikované. Jedná se o smlouvy s vysokou hodnotou. A často jsou podrobeny poté um, rozhodování soudu. Proč nejsou tedy plně pokryty právem? Musíme se zamyslet nad způsoby, jak nejlepším způsobem uzavřít ty mezery, které existují. Jakákoliv pravidla či opatření, která budou v budoucnosti přijata, musí být co nejjednodušší a co nejflexibilnější. A budeme se soustředit na pravidla, která nevytvářejí další překážky. Ale pravidla sama o sobě eh, nemusí bránit flexibilitě eh, na straně zadavatelů veřejných zakázek. Chceme tedy flexibilitu poskytnout. A komise zahájila proces diskuse a zabývá se tím, co budou další kroky. A nechceme předcházet žádnému výsledku, a pracujeme na hodnocení dopadu. A během poloviny roku bychom se měli dostat eh, k nějakým návrhům. Pokud jde o eh, spolupráci, pravidla zadávání veřejných zakázek Eh, nezasahují do toho, eh, zda zadavatele veřejných zakázek musí eh, kontaktovat trh, musí být v kontaktu s trhem, nebo zda si mohou vybrat jako protistranu veřejný úřad. Pokud jde o kodex dobré praxe, jsou zde některé pochybnosti. My se snažíme diskutovat s členskými státy, abychom našli řešení, které bude pokud možno udržitelné do budoucnosti. Mnohokrát děkujeme oběma. Jsem si jistý, že naše práce přispěje k procesu dialogu. Těšíme se také na dialog s členskými státy a s parlamenty členských států. Už včera jsme konzultovali s parlamentem členského státu. Ještě jenom pár minut. Prosím vás, kolegové, buďte struční. Dvě minuty každý. Nebo minuta. Výborně, ale můžete mít dvě minuty. Takže paní Hanslik, která je navrhovatelkou z výboru INTA. Pane předničanci. Pěkně děkuji, pane předsedo. Děkuji také hostům za velice zajímavá vystoupení jak eh, jste správně řekl, eh, zpracovávám stanovisko výboru INTA a chci zdůraznit eh, záležitosti spolupráce se třetími zeměmi v veřejném procurementu. Mezi naším vnitřním trhem a mezinárodními trhy existují určité rozdíly a na to samozřejmě nemůžeme zapomínat. Eh, mezinárodní obchodní vztahy jsou dány mnohostrannými umluvami eh, eh, v rámci obchodních organizací, Světové obchodní organizace. Ale týká se to pouze členů VTO a zejména tedy rozvinutých zemí. A dále se funguje na záležitost na, na základu dvoustranných smluv se třetími zeměmi. Tak máme třeba EU má dohody o e, volném obchodu s Chile a s Mexikem. E, problémy jsou zejména ve vztazích e, s těmi partnery, kde nemáme příslušné smlouvy v přístupu k veřejným zakázkám a oni využívají přístup na náš trhy, musí splnit samozřejmě určité podmínky a pak mohou fungovat na našem trhu. Ale jsou mezi partneři, kteří systematicky stěžují eh, přístup na evropské trhy pro evropské firmy. Tady je třeba, že hovořím především o Číně, ačkoliv musím přiznat, že eh, se to tež týká partnerů, s nimiž nemáme závazné smlouvy. To je například Kanada nebo Japonsko. Eh, veřejné zakázky jsou pro export tedy Evropské unie, z Evropské unie mm, málo využívá. Eh, naše firmy eh, jsou v čele v mnohých oblastech, ale eh, z důvodu diskriminace nemohou svůj potenciál rozvinout. Týká se to zvláště středních podniků, které jsou velice inovativní v různých zákoutích trhu, kde nejsou zas tak velké finanční náklady, ale Eh, nebo nemohou si dovolit tedy získávat ve třetích zemích eh, partnery. Dále důležitá je zásada vzájemnosti eh, v oblasti veřejných zakázek a omezení přístupu do určitých částí veřejnozakázkového trhu. Mělo by to být zejména vůči těm partnerům, kteří využívají přístup na evropský trh, ale přitom neumožňují recipročně to též a neumožňují tedy evropským eh, podnikům, aby se účastnili eh, tendru u sebe doma. Eh, jak samozřejmě je možné vyučit i další možnosti na vnitřním trhu a také mezinárodní spolupráce. Já se domnívám, že Eh, naši mezinárodní partneři ne vždy zde spolupráce, jak bychom si představovali, poněvadž prakticky všichni mají restriktivní praktiky, eh, pokud se týče přestupu do přístupu k veřejným zakázkám a projevuje se to zejména v období krize. Eh, velice se omlouvám, pane předsedo. Ano, děkuji. Děkuji, že jste nám tady to vysvětlil velice obšírně. Děkuji jenom stručně. Srdečně vám všem děkuji a chtěla bych eh, po uká, eh, tedy navázat eh, na to, co tady řekl jeden z kolegů, že tady výsledkem je čím dál tím víc otevřených otázek nežli odpovědi. Proto musíme nakázet krátké, stručné odpovědi, které nebudou další než stránka nebo stránka a půl a já bych chtěla říci jenom to, že byste neměli vkládat příliš velká očekávání do té naší chystané zprávy, protože ano, já se pokusím sepsat eh, kuchařku, ale ta kuchařka nesmí být delší než dvě a půl strany. Takže já vám všem děkuji a těším se na vaše podněty. A já bych na závěr ještě chtěl poděkovat vám, eh, paní kolegyně Rýle, eh, za vedoucí úlohu v tomto procesu. A já jsem přesvědčen, že určitě eh, hodně přispějeme ke všemu, o čem jsme tady hovořili. Děkuji všem expertům, eh, omlouvám se eh, za, tato, za tuto místnost, kde je nejenom zima, ale je také uspořádána přeleným způsobem. Náš výbor se setká dnes odpoledne a to bude PHS, tedy vlastně plenární eh, místnost. Já se těším na výměnu názoru se španělským tajemníkem pro eh, spotřebitelskou politiku. Děkuji vám.